So, I'm so sorry. Good afternoon. Velice se omlouvám, přeji všem dobré odpoledne. Dobrý den. Děkuji, že jste přišli. A děkuji, že jste přišli i včas na pokračování zasedání výboru Libe. Já jsem sám zoufale hledal elektronickou kartu, než jsem mi připomněl vám, ale já jsem nenašel tu svou, takže se velice omlouvám. Nevím, co jsem s ní provedl, s tou svojí poslední elektronickou kartou. Někoho pro ně pošlo, nicméně vy byste tu svou mít měli, protože budeme dnes odpoledne hlasovat. Nejprve tady máme přijetí pořadu jednání. Pokud nemáme žádné připomínky, pořad jednání je přijatý. A nyní sdělení předsedy. To znamená, že nejprve vás požádám, abyste schválili doporučení koordinátorů u následujících zpráv a zpravodajů za prvé. Stanovisko k postupu pro rozpočet na rok 2013. Zpravodajem stanoviska je pan Salvatore Lacolino, Jacolino. Za druhé stanovisko k programu Evropa pro občany Autorem stanoviska má být pan Saba Sogor. Za třetí zpráva z vlastního podnětu, kterou si vyžádala plenárka ve svém usnesení z února 2012. Je to pan Rui Tavares. Stanovisko k trestním sankcím pro obchodování při manipulaci s trhem. Paní Bockur, takže pokud nemáme žádné námitky, tato doporučení bychom teď měli přijmout. A poté také oznamujeme, že nejpozději, nebo na poslední zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro 8. března 2012 Rada schválila závěry Rady o společném rámci pro skutečnou solidaritu ve vztahu k členským státům, které čelí zvlášť velkým tlakům na azylový systém, mimo jiné prostřednictvím smíšených migračních toků. Má se za to, že tento rámec je flexibilní a otevřený balíček nástrojů, který združuje stávající plus případná nová opatření a zaměřuje se především na praktickou solidaritu mezi členskými státy, které nejvíce postihují azylové toky a migrační smíšené toky. Je to reakce na sdělení komise o posílené solidaritě uvnitř Evropské unie a je to jeden z bodů na pořadu jednání našeho výboru Libe zítra. Tolik sdělení. A proto bychom teď měli začít, pustit se do pořadu jednání a, jak už jsem říkal, Budou tam určité obsahové záležitosti, ale ještě předtím tady máme další sdělení pro členy výboru LIBE a to se týká přidělení zprávy o ochraně údajů. Vy víte, že zprávy o ochraně údajů se projednávaly při nejmenším třikrát za sebou na schůzi koordinátorů a na třetí schůzi, která proběhla 7. března, Většina koordinátorů potvrdila rozdělení dvou zpráv o ochraně údajů v souladu se systémem bodů, jako obvykle, ten systém bodů. Na základě těchto diskuzí a hlasování, které proběhlo, nařízení dostávají zelení a směrnici skupina SAD připomínám, že pravidlo 192 jednacího řádu uvádí, a cituji, že koordinátoři se vynasnaží shodnout nebo dohodnout, jakmile nebude možné najít dohodu, mohou postupovat pouze na základě většiny, která jednoznačně zastupuje nebo představuje velkou většinu výboru. S ohledem na jednotlivé silné stránky jednotlivých skupin. Schůzka koordinátorů, která proběhla 7. března, konstatovala, že skupina ELS má námitky vůči tomu, že by rozdělení těchto dvou zpráv probíhalo na základě velké většiny podle pravidla 192. A skupina ELS proto požádala, že to, co schválila většina koordinátorů, by měla být předmětem hlasování v celém výboru. Konference předsedů, která byla vyzvána k tomu, aby to projednala na svém zasedání 15. března, o této věci jednala a vyzvala koordinátory, aby se dohodli o rozdělení těchto zpráv v rámci výboru LIBE. Takže tady vidíme, že ELS požádala odklad hlasování, abychom vyčerpali všechny možnosti, jak najít konsensuální řešení pro rozdělení těchto zpráv. A máme tady několik politických skupin, které trvaly na tom, že budeme o této věci hlasovat. Že budeme hlasovat o rozdělení zpráv tak, jak se na tom dohodli koordinátoři 7. března. V takovéto situaci já navrhuji, že bychom měli hlasovat, bude to dvojí hlasování jedno po druhém, První hlasování se týká toho předchozího rozhodnutí. Jsme připraveni, jste dnes připraveni hlasovat? Nebo byste spíš dali přednost tomu, že bychom hlasovali příští týden podle návrhu ELS? V takovém případě bychom případně měli hlasování odložit a hlasovalo by se na příštím zasedání výboru LIBE 26. března ve 3 hodiny odpoledne. 26. března ve 3 hodiny odpoledne bychom mohli hlasovat o tom odloženém hlasování. Bylo by to odložené hlasování. Ale pro případ, že budeme hlasovat dnes, že budeme připraveni hlasovat o rozdělení těchto zpráv. Otázka zní, jestli Souhlasíte s rozhodnutím koordinátorů ze 7. března nebo ne? Takže pokud jsem to řekl jasně, budeme teď hlasovat. Budeme hlasovat o prvním rozhodnutí za prvé. A totiž souhlasíme s tím, že budeme hlasovat dnes. Budeme hlasovat dnes o tom rozdělení zpráv. O tom budeme nejprve hlasovat. Takže můžeme hlasovat. Já bych navrhoval Abychom vyjasnili všechny pochybnosti od samotného počátku, budeme hlasovat elektronicky. Souhlasíme s tím, že budeme hlasovat dnes, nebo to chceme odložit? Ano. Takže souhlasíme s tím, že budeme hlasovat? Ano. Pokud ne, tak ne. Hlasujeme. Uh, we have one SND. What is it? Okay, we have three EPP too many, one SND. I have reported. Bylo mi řečeno, že tady máme o tři členy ELS navíc. Určitě to není náhodou. Máme o jednoho člena SAD navíc. Aha, tak už tady nemáme SAD, dobře, takže o tři ELS navíc. Teď je to v pořádku. Teď můžeme hlasovat, ano? Máme o jednoho člena ALS navíc? Už můžeme hlasovat dobře, takže hlasujeme. Hlasujeme. Hlasování je zahájeno. One EPP too many, who is... O jednoho z ALS navíc, kdo to je? O jednoho z ALS víc. Dobře, už je to v pořádku, takže hlasujeme. Hlasujeme. Board is closed. Uzavírám hlasování. One plus 31 pro, 25 proti, takže budeme hlasovat. Budeme hlasovat o rozdělení těchto zpráv. Takže 31 pro, 25 proti, nikdo se nezdržel hlasování, takže přistoupíme k hlasování. A teď hlasujeme o tom, jestli podpoříme, jestli schválíme rozhodnutí koordinátoru o rozdělení těchto dvou iniciativ. Ochrana údajů nařízení zeleným a směrnice SAD. Takže hlasujeme elektronicky. Ano? Simon Busutil, pane předsedo, organizační připomínka ještě pro kolegy, kteří nebyli na zasedání koordinátorů, bych chtěl říct, že stanovisko ELS v žádném případě není proti využití systému bodů. Ta zpráva, o které hlasujeme, je zpráva, kterou vyjádřila skupina ELS a vyjádřila o ní zájem v lednu 2011. Ne 2012, v lednu 2011. Ten systém bodů se bohužel nepoužil, ale zneužil. Zneužíval se celý rok. A proto jsme měli pocit, že musíme požádat o toto hlasování. Takže my nemáme námitky vůči systému bodů, jen chceme, abychom postupovali spíše na základě shody při rozdělování těch zpráv. Děkuji. Dobře, vyslechli jsme si úplné vysvětlení hlasování, stanovisko ELS, takže teď můžeme hlasovat po druhé. Jde o rozdělení zpráv. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Now, one EPP. Teď je tady o jednoho z ELS víc. Jeden z ELS je tu navíc. Teď je to v pořádku? Ano? Takže 32 plus, 26 minus. To znamená 32 pro a 26 proti. Nikdo se nezdržel hlasování. Takže to rozhodnutí bylo přijato podle systému bodů. Dobře, takže teď přistoupíme k pořadu jednání ke zbytku věcí, které máme před sebou. A jako obvykle vám děkuji za to, že jste přišli, že jste přišli na toto hlasování. Děkuji. A teď můžeme postupovat dál. Silence. Tiše, prosím. Again, dear colleagues. Kolegové, ti z vás, kdo odcházejí z místnosti, Odejděte prosím v tichosti, abychom mohli pokračovat. Děkuji vám. Říkal jsem v tichosti. Prosím vás. Pomozte nám. Yes, yes. Yes, we are ready to get started with the agenda. Takže můžeme se pustit do pořadu jednání. Máme nabitý program. Jako obvykle budeme sledovat čas ale paní Fixtr ještě chce něco říct jako vysvětlení hlasování. Prosím. I am not at all take... Já si rozhodně neberu slovo, abych vysvětlil hlasování, ale chci přejít k dalšímu bodu. Pane předsedo, já bych ráda krátce něco řekla, především, abychom uctili památku pěti migrantů, kteří zemřeli ve Středomoří ve snaze doplout na Sicílii, do Evropské unie, z Libie. V posledních dnech doplulo na Lampedusu několik set lidí, někteří z nich údajně budou okamžitě navráceni, protože vzniklo napětí mezi Itálií a Maltou v důsledku uzavření přístavu Lampedusa. Zdá se, pane předsedo, že minulost se opět vrací, lidé umírají, umírají ve Středomoří, ve snaze doplout na břehy Evropské unie. A jak si jistě vzpomínáte, my jako výbor Libe jsme byli loni na Sicílii, já jsem byla vedoucí delegace tohoto výboru. S kolegy jsme navštívili několik migračních center na tomto ostrově a od té doby jsme nadnesli celou řadu otázek, upozornili jsme na ně italské orgány, poslali jsme dopis, Žádali jsme další informace o prohlášení o Lampeduze jako přístavu, který není bezpečný pro migranty, ale ne pro turisty nebo pro rybáře. Navzdory příslibům italských orgánů, že dostaneme odpověď, já jsem dlouho nedostala vůbec žádnou informaci, už je to víc než dva měsíce. A z tohoto důvodu dnes pošlu kolegům kteří mají stejnou zkušenost jako já a kteří byli v této delegaci, návrh otázky k ústnímu zodpovězení, kterou by politické skupiny mohly předložit, aby vyzvali komisi a radu, aby s tím něco udělala. Já udělám všechno, co bude v mých silách. Cílem této otázky k ústnímu zodpovězení je zajistit, že EU na základě respektu k lidským právům bude postupovat řádným způsobem a ochrání případné žadatele o azyl před repatriací anebo smrtí na moři. Já skutečně doufám, že kolegové budou schopni podpořit tuto otázku a děkuji za slovo. Děkuji vám. Ano, my máme stejný názor, paní Wikström. Děkujeme za vaše prohlášení. Samozřejmě je to citlivá otázka a já vidím, že pan Bronx si chce vzít slovo. Je to ke stejné věci? Dobře, krátce, prosím. Ano. Stejně jako paní Wikstrom, i já jsem smutný z této tragédie, ale možná, že bychom tomu mohli zabránit, kdybychom všem Libícům vysvětlili, že v jejich zemi už je teď demokracie a přišel čas zůstat doma a postarat se o to, že se zachová a neutíkat z demokracie. Ve Středomoří jsou dva přístavy, které nejsou považovány za bezpečné. Je to Libijský přístav a Lampedusa. Já se omlouvám, já se trvám na svém. A to tež prohlásila tato delegace loni, takže nezahájíme takovouto diskuzi, prostě něco udělejme, já pošlu kolegům informaci. Jistě, paní kolegyně, nebudeme se pouštět do nějaké debaty, nebudeme se pouštět do horizontální debaty mezi našimi členy o tom, co se neplánovalo. Stejně už máme hodně nabitý program. Čeká nás ještě pět bodů, máme to asi tři hodiny a deset minut. Takže sledujme čas velice pozorně. Další půl hodinu budeme věnovat bodu číslo 4, což jsou obecná ustanovení Azylový a migrační fond a nástroj pro finanční podporu. Uslyšíme prezentaci komise a proběhne výměna názorů. Jsou to návrhy, které jsou věnovány především finančním programům v oblasti vnitra. Začneme Azylovým a migračním fondem a fondem vnitřní bezpečnosti. Toto nařízení stanoví příklady typů činností, které jsou způsobilé pro financování a také modality pro jejich financování a úroveň spolufinancování. Vyslechneme si komisi a potom zpravodaje, což je Lorenzo Fontana z EFD. A pak bude také prostor pro diskuzi, ale připomínám, že musíme sledovat čas, protože nás ještě čeká pět bodů. Takže na tento první bod máme půl hodinu. A slovo dostává komise paní Belinda Pike. Děkuji, pane předsede. Dobré odpoledne. Body 4 až 7 spolu souvisejí. Představují takový ten balíček pro vnitro a víceletý finanční rámec. Stefano Mancevisi, náš generální ředitel, tady byl 29. února aby vás seznámil zhruba s tím, jak ty návrhy komise vypadají. A v této fázi ty texty nebyly k dispozici ve všech jazycích, takže si ceníme toho, že toto je první příležitost, kterou máme, abychom s vámi projednali tento návrh na základě legislativního textu. Už jsme sekretariátu předali určité informace. Především tam máme PowerPointovou prezentaci, Myslíme si, že to budou užitečné informace. A také jsme vám poslali několik vysvětlení, která jsme připravili na podporu diskuzí, které už začaly v radě. Takže to už jsme poslali radě a teď také výboru. Poslali jsme osm takových materiálů, které vysvětlují určité prvky z tohoto návrhu a máme v úmyslu poslat vám všechno, co budeme případně dál připravovat pro radu. Co se týče diskuzí v radě, dánské předsednictví zřídilo výbor ad hoc, který se má týkat konkrétně tohoto balíčku, víceletého finančního rámce. Týká se to také návrhu v oblasti spravedlnosti, ale specificky ten balíček pro vnitro, já myslím, že zástupce tady máme, eh, postupujeme kupředu, postupujeme po jednotlivých nástrojích a máme proto radost z toho, jak komise, tak zcela jistě předsednictví, že tady můžeme být, abychom si vyměnili názory s členy vašeho výboru. A ráda bych vám připomněla, že výdaje na vnitro podle současného víceletého rámce představují asi 1% rozpočtu Evropské unie a předpokládá se, že to bude i podobné e, v budoucích víceletých rámcích. Znamená to ovšem celkově velký nárůst, to asi 40 z hlediska výdajů podle současného a příštího víceletého finančního rámce. A já myslím, že v tom se odráží význam, který přikládáme politikám v oblasti vnitra a financování na jejich podporu. A ten finanční balíček pro vnitro zahrnuje také výdaje na agentury v oblasti vnitra a systémy informatiky, které už byly vyvinuty anebo které se právě dokončují. Konkrétně jde o vízový informační systém, šengenský informační systém a Eurodac a samozřejmě agenturu v oblasti informatiky, která má ty systémy spravovat. A v dnešní diskuzi se zaměříme především na dva nové fondy, Azylový a migrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost. A jestli mohu, ráda bych shrnula celkový přístup a potom řekneme něco krátce k tomu prvnímu nástroji, který teď projednáváme. Celkově předpokládáme 8,5 miliardy eur, které by měly být k dispozici pro tyto dva hlavní fondy, Zkušenost se současným víceletým finančním rámcem byla nesmírně pozitivní, ale bylo také zřejmé, že jsou omezené typy nástrojů, které můžeme využívat a také jejich schopnost řešit ty otázky, před kterými stojíme v oblasti vnitra. O některých z nich už mluvila paní Wikström. A také bych chtěla připomenout, že máme čtyři samostatné fondy a dva programy. Do budoucna je záměr takový, že bychom měli dva fondy, Azylový a migrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost, s jedním mechanismem s jedním realizačním mechanismem. A ten nástroj, o kterém mluvíme teď, je právě ten mechanismus, ten realizační mechanismus. Takže ty ostatní nástroje nemůžete posuzovat, aniž byste měli na paměti, že ten hnací motor těchto nástrojů je to nařízení, které je předmětem bodu číslo 4 na pořadu jednání. Z těch 8,5 miliardy eur, které předpokládáme pro tyto dva fondy, se dvě třetiny budou využívat na základě sdílené zprávy prostřednictvím národních programů, které budou v každém státě schvalovány každý rok. My asi víte, že současné fondy jsou takové, že národní programy se schvalují každoročně a e, to sebou samozřejmě se určitá omezení. Většina peněz v těchto programech se bude přidělovat na začátku víceletého finančního rámce, většina na základě základní částky já to ještě vysvětlím, až se dostaneme k těm jednotlivým nástrojům. A některé peníze budou k dispozici také budou prostě flexibilní, aby členské státy měly motivaci stanovit si priority pro určité typy činností. Zvlášť pokud je o ten asilový a migrační fond a fond pro vnitřní bezpečnost. To vám ještě vysvětlíme, co je to za nástroje. Také se předpokládá, že v roce 2017 bude hodnocení v polovině období a to by umožnilo navýšit ty národní programy v závislosti na vývoji v oblasti azylu a migrace a vnitřní bezpečnosti. To jsou tedy dvě třetiny těch prostředků, ty budou ve společné správně. Jedna třetina se bude spravovat přímo a kroky na úrovni Unie, systémy pro případ nouze a činnost třetích zemích. To bude také patřit do přímých činností do přímé zprávy. To vysvětlím, až se dostaneme k tomu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Já vám vysvětlím, jak to vypadá s tím balíčkem, který se jmenuje Inteligentní hranice. To se bude také zpravovat přímo. A ještě bych vysvětlila, proč máme několik konkrétních specifických nástrojů a jak už vysvětloval také náš generální ředitel, když tady byl koncem února. Je to proto, že smlouva určitým způsobem upravuje účast některých členských států. Proto bylo nutné navrhnout tři vertikální nástroje, a totiž Azylový a migrační fond a potom dvě odnože Fondu pro vnitřní bezpečnost pro policii a pro hranice a víza. Nicméně mají jeden společný realizační mechanismus, a totiž ten společný rámec. A ten v rámci tohoto budu právě projednáváme. Možná bych krátce shrnula výhody tohoto nástroje. Především se tak vyhneme duplikaci těch eh, realizačních ustanovení v každém z fondů. Za druhé, dosáhneme zjednodušení a konzistentnosti. Stejná pravidla budou platit pro všechny, takže to pomůže pochopit členským státům i ostatním příjemcům, jak ty fondy fungují a doufám, že to také navýší nebo vylepší přístup k fondu. A máme také průřezový přístup k politikám vnitra, včetně financování. Máme například jeden politický dialog s členskými státy o jejich prioritách v oblasti vnitra a financování těchto akcí na sedmileté období, společný výbor pro tyto fondy. A nyní bych krátce něco řekla k některým z těch věcí, které se týkají toho rámcového nařízení, o kterém teď budeme mluvit. A konkrétně chci upozornit na sdílenou zprávu a přístup k programování. A tady jsou dva konkrétní prvky, které tento výbor budou zvlášť zajímat. Za prvé partnerství, princip partnerství, který jsme měli ve stávajících ustanoveních, ale nebylo to rozpracované natolik jako v oblasti jiných fondů, jiné oblasti financování. A my chceme vyzvat členské státy, aby připravovali své programy na základě partnerské spolupráce s těmi, kdo je budou realizovat. A druhá velká inovace je politický dialog. Tento politický dialog mezi komisí a členskými státy bude probíhat zřejmě v roce 2013. A bude to možnost pro členské státy a pro komisi dohodnout se na tom, o co hlavně jde v daném členském státě a jaké cíle máme splnit prostřednictvím těchto prostředků. A po tomto politickém dialogu, který bude potvrzen na základě nějakých dopisů nebo potvrzeného zápisu, pak členský stát pošle svůj víceletý program. Budeme mít jeden program pro azyl a migraci a druhý program pro Fond pro vnitřní bezpečnost. A další prvek, na který chci upozornit v tomto nařízení, je to, že pokud je o finanční zprávu a řízení a další ustanovení, my jsme převzali ustanovení, která se používají u ostatních nástrojů ve společné zprávě, jako jsou strukturální fondy a zemědělství. Ale uplatňovali jsme proporcionální přístup my jsme v důvodové zprávě, kterou jsme dali sekretariátu a kterou jsme dostali i všichni členové, podrobněji vysvětlili, jak vypadá ten systém zprávy a řízení, takže nebudu zacházet do podrobností, ale rádi odpovíme na otázky. A jestli mohu, tak bych ještě zmínila jeden konkrétní prvek centralizované zprávy. Ten je uveden i v tomto ustanovení a ještě to podrobněji vysvětlíme při prezentaci o azylovém a migračním fondu a fondu pro vnitřní hranice. A je to totiž možnost vydávat prostředky jinde než v Evropské unii. Myslíme si, že je důležité, aby politiky v oblasti vnitra, které jednoznačně mají i vnější aspekt, dávaly v určitých případech možnost vynaložit prostředky v třetích zemích. Ale snažili jsme se zajistit, že nevznikne žádný konflikt mezi financováním a externími nástroji, které nejsou zaměřeny na rozvoj. Jsou to kroky, které mají zajistit, že budou v Evropské unii přijata opatření v oblasti politiky vnitra, která budou účinná. Pokud jde o konkrétní aspekty v třetích zemích. Tolik zatím z mé strany vše, pane předsedo, ale chtěla bych především říct, že toto je rámcové nařízení, které je prostředkem, jak naplnit obsah azylu a migrace a vnitřní politiky. Děkuji. So much. Now before we hear from our rapporteur... A nyní vyslechneme pana Lorenza Fontana a možná stručně se vyjádří i rada ještě předtím. Chcete přispět k debatě? Tak prosím, dánské předsednictví. Paní Sicel Miller. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Jsem ráda, že jsem dnes s vámi, že se mohu setkat s poslanci a poslankyněmi a věřím, že se sejdu i se zpravodaji. Budu stručná. Chceme informovat eh, poslance, podobně jako paní Belinda Pajek, o pracovní skupině, která byla ustavena ad hoc pro finanční nástroj pro oblast vnitrospravnost pro, obla, pro roky 2014-2020. A já jsem předsedkyní skupiny pro vnitřní záležitosti, kde projednáváme ty čtyři nástroje, které, o kterých je dnes řeč. My jsme jednali 10. ledna a budeme referovat přímo Koreperu a další výbory KAC, Skifa, Kosi a JAX budou samozřejmě také informovány o průběhu práce. Pokud jde o vyjednávání o víceletém finančním rámci na období 2014-2020, z tohoto důvodu pracovní skupina projednává vlastně vše, kromě čísel. Přistupujeme k tomuto návodu jako k balíčku a proto máme jeden tým, který odpovídá za veškeré nástroje v oblasti vnitra. Věříme, že takový přístup je užitečný a odpovídá navrhované restrukturalizaci fondů. Až zavázali jsme se, že chceme zajistit maximální pokrok a máme naplánováno 16 dní zasedání za náš půl rok předsednictví. Nicméně kdo naší práce je teprve před námi a věříme, že budete chápat, že dnes vám poskytnu pouze dílčí informace a v budoucnosti, jak věřím, budeme mít možnost se zabývat podrobnostmi. A já budu dnes naslouchat velmi pozorně vašim otázkám a komentářům. A nyní zpravodaj a potom rozprava. Pan Lorenzo Fontana, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat výboru, tedy chci po- poděkovat komisi. To, co bylo předloženo, je nesmírně odborné a proto chci lépe pochopit kritéria která mají vzniknout a proto položím několik otázek. Hovoříme o třetích zemích. Chci poprosit komisi, jak je možné kontrolovat tyto prostředky, které budou poskytovány třetím zemím. To mě znepokojuje. A nikoli pouze u třetích zemí, ale také u projektů které budou realizovány uvnitř Evropské unie, protože víme, že bohužel tyto prostředky často nejsou využívány správně anebo jsou nedostatečně využívány. Má být eh, provedena revize celého postupu ve střednědobém výhledu a já si kladu otázku, zda střednědobý výhled není příliš vzdálené datum. Víme, že jde o víceletý projekt, ale v některých zemích, které měly potíže v minulosti, by měly být předmětem dalších kontrol. To by bylo pozitivní. Kromě toho, je tu ještě jedna otázka, kterou bych chtěl položit. Pokud se nepletu, hovořili jsme o pomoci v krizových situacích. A víme bohužel, že dochází k vážným krizovým případům, došlo k arabskému jaru, které vyvolalo silnou emigrační vlnu z těchto zemí. A některé členské státy se ocitly ve velmi obtížné situaci. A tedy některé členské státy vytýkaly Evropské unii, že je opustila. Máme tam zabudovány tyto krizové postupy, protože tyto jevy mohou vyvolat velké potíže v členském státě. A upřesňuji, že já jsem plně k dispozici kolegům, abychom mohli o tomto tématu jednat. A nyní zahoji diskusi. Nejdříve pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Mám jenom otázku na komisi. Parlament vyjádřil přání chtěl by mít eh, hodnotící mechanismus pro Schengen a chtěl by dostávat pravidelné zprávy a byly vyhrazeny zvláštní prostředky v rozpočtu na tyto účely pro obsazení pracovníky. Bylo to takto provedeno, je to realizováno. Paní Keller, děkuji mnohokrát. Děkuji za prezentaci, paní Paj, bylo to velmi zajímavé. Se zájmem jsme si přečetli veškeré dokumenty, kterých se to týká v rámci MFF. Mám řadu otázek k obecným ustanovením. Věřím, že ty mohu všechny nabídnout. Nám nevadí vytvoření dvou fondů místo čtyř, protože vidíme, že to vytváří lepší administrativní prostředí, jednodušší prostředí a podstatě, kolik prostředků dostávají prioritní rozpočtové položky. Máme jednu položku pro znovu sídlení druhou položku pro návraty. A Evropský parlament může rozhodovat o určení prostředků pro jednotlivé oblasti. A já mám související otázku jak jste vyrozuměli z mého návrhu, členské státy mají stanovit vlastní cíle. Je tu politický dialog, komise navrhuje obecné cíle, ale cíle v terénu jsou stanoveny členskými státy a myslím, že to vytváří takovou šedou zónu. Je tu úloha Evropského parlamentu, ale je tu ještě větší šedá zóna, kde snaha o redukci. Můžete to vysvětlit? a jaké ukazatele, jak budou ukazatele stanoveny, na jakém základě. Kromě toho, rozpočtová revize, kterou se nám předali, dochází k závěrům, a to je naprostá pravda, že prostředky EU mají tam, kde je přidaná hodnota. A mají dělat věci, které by jinak členské státy financovat nemohly. A Tady je navrženo, že bychom neměli vkládat prostředky EU do věcí, které by dělaly stejně členské státy. Když se podívám na revizi rozpočtu, tak vidím, že německá vláda využívá financování EU pro eh, vytváření nové signalizace na letišti v Norimberku a na jiných letištích. Španělská vláda využívá prostředky EU na financování kurzu první pomoci Není to skutečně nic eh, dodatečného, protože každá vláda asi musí takové kurzy financovat pro osoby doprovázející a uprchlí, kteří jsou navráceni. A to je také v rozporu s ustanovením článku 14 obecních ustanovení, kde spolufinancování může být navýšeno až na úroveň 90%, pokud to znamená, že taková akce by jinak financována nebyla. Protože pokud obecná představa je, že budeme dělat věci navíc, tak tam to ustanovení nedává vůbec žádný smysl. A obecná ustanovení, tedy tady je problém, že jsou tu odlišné právní základy. Jak konkrétně by to bylo proveditelné z hlediska vnitřní bezpečnosti? A potom bych uvítal, uvítala jaká bude úloha Evropského parlamentu, jaká bude úloha národních parlamentů u této politiky. A velmi si vážím toho, že jste řekla jasně, že externí rozměr by neměl být zaměřen na rozvoj a že by to měla být jasná vazba na konzistentnost. Ale pokud dojde ke konfliktu, pokud dojde ke sporu, kdo rozhodne, zdá je to financováno z rozvojových prostředků nebo z prostředků z oblasti vnitra, protože takové rozdělení je nutné. Střednědobé, střednědobá revize, to je velmi pozitivní, ale dojde k vnějšímu hodnocení v této fázi, protože teď máme vnější hodnocení u toho původního MFF a dostáváme některé statistické a technické připomínky, ale nedozvíme se, zda bylo dosaženo cílů, zda to dosažení bylo v eh, poměru k vynaloženým prostředkům. A potom tu máme tedy monitor, výbor, který záleží monitoring, jak to bude přesně fungovat, porušení evropského práva. Povede to k, k korekci finančních prostředků ve velmi omezeném počtu případů. Pokud dojde k porušení zákona, tak podle eh, rozpočtových pravidel to má i finanční dopady. Ale možná jsem to úplně nepochopila. A to byla vlastně poslední věc, kterou jsem chtěla. Děkuji. Děkuji. Pan Becker, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych se chtěl zmínit o, to, o těch základních cílech. Domnívám se, že to, o čem zde diskutujeme, jako o společných nástrojích, mohou být nástroje, které skutečně nám lépe poslouží k prostoru, společnému prostoru práva, svobody a spravedlnosti. Měl, mělo by to všechno směřovat tak, abychom pracovali směrem k větší integraci, to znamená předávat více kompetencí na, evropsko, na evropskou úrovni, na, tak, aby se provádělo více společných akcí v souvislosti s migrací, azylem, bezpečností. Velmi vítám, že dojde k určitému zjednodušení těchto šesti fondů a k jejich sloučení do dvou fondů s jednotným mechanismem e, rozvoje a používání. Chtěl bych se zmínit o několika záležitostech, které považuji za velmi pozitivní. První je, že dochází ke zvýšení prostředků v těchto fondech, protože jsou jsou zde nové společné úkoly, které je nutno plnit v oblasti azylu, migrace, stejně tak jako v oblasti bezpečnosti. To znamená, kdo potřebuje více prostředků z Evropské unie, tak ti prostředky musí prostě být k dispozici. Považuji tedy za pozitivní také to, že by mělo dojít k větší flexibilitě a zjednodušení v tom využívání fondů. To znamená, že se bude provádět několikaleté, víceleté finanční plánování, nicméně s možností přizpůsobovat nebo brát si údaje ze současných aktuálních údajů. Také politika dialogu by měla být vedena nejen na začátku, ale také v průběhu celého procesu. Myslím si, že to je důležité. Víceletý rámec ano, ale přizpůsobování se také tomu, jak se budou vyvíjet migrační toky, zločinnost a tak dále. Čili považuji také za dobré, že bychom, se plánuje více prostředků pro centrální zprávu, ústřední zpravování. Nevím. Někteří možná, některé členské státy možná to budou kritizovat, ale myslím si, že je to správná cesta, aby se dosáhlo větší integrace a více se zdůraznily eh, evropské společné akce jak se organizuje společná eh, okamžitá pomoc. Já se domnívám, že s pomocí předběžného financování ve výši 4%. Eh, ze strany Evropské komise myslím si, že to je správná cesta, tak aby ty úkoly, které protože se domnívám, že tím bychom mohli zajistit, aby se realizovaly nerealizují projekty, které nejsou tak efektivní. To znamená projekty, které by členské státy jinak nemohly financovat ze svých rozpočtů. A myslím si, že je důležitý takový selektivní mechanismus, aby se opravdu schom se zaměřovali na ty důležité projekty, které by ale členské státy jinak nemohly ze svých rozpočtů financovat. Považuji to za dobré, že Přemýšlíme tedy o okamžité pomoci, o těch akcích ad hoc, pro které vyžadují rychlou reakci, a to až do výše 100 výdajů financovaných. Nicméně bych rád předložil návrh, a to když by měla být řešena nějaká okamžitá pomoc prostřednictvím deficitu, například v oblasti kontroly hranic které jsou vyvolány ze strany národních legislativ, tak by měla být naplánováno také spolufinancování. To znamená, aby se nespoléhali v těchto případech na financování do výše 100%. Čili myslím si, že u takovýchto ad hoc opatření by měla komise ještě o tom pouvažovat hlouběji, aby vlastně tyto nedocházelo k tomuto manku. Zda těch 5% prostředků, pro které jsou naplánovány pro technickou pomoc, jsou dostatečné, to nedokážu nyní ohodnotit, ale měli bychom to zahrnout také do těch dalších úvah, zda toto je nebo není dostatečné. A jako poslední bod bych chtěl zdůraznit, to je vlastně otázka na komisi, to znamená, zda byste mi mohli vysvětlit a informovat mě v bodě 632 tam máte jednotlivé individuální cíle, cíle azylové a migr- toho azylového a migračního fondu a pod bodem C je tam uvedeno pod pora úči, účinné, účinných strategií návr, návratu, tedy v, do členských států. Co přesně to znamená obsahově, to pro mě špatně sroz, srozumitelné tedy strategie návratu do členských států, tomu tedy opravdu nerozumím. A potom bych byl také rád, kdybyste mi vysvětlili v bodě D se hovoří o rozdělování nebo dělení odpovědnosti mezi členské státy, kterým by mělo být přispíváno. Zde by se jako právní základ měl používat Dublin to znamená tedy určit, kdo odpovídá za rozvoj toho migračního toku a proč se zde nyní hovoří o eh, rozdělení odpovědnosti, když máme Dublin a Dublin 1 vlastně stanovuje, de- definuje tady tuto odpovědnost. Takže bych byla rád, kdybyste mi na tyto dvě otázky mohli ještě odpovědět. Děkuji. Dank. Mr. Bronx, now your turn. Pan Bronx. mohl bych navrhnout, pokud západní země, včetně členů EU a zejména Spojené království, vydávali méně prostředků na narušování situace v afrických zemích hledím války a podporováním v sporu, tak bychom možná utratili méně než 8 milionů euro na řešení těchto problémů a také bychom nemuseli potom nemuseli poskytovat útočiště osobám prchajícím před katastrofou. A ty osoby by mohly zůstat doma a vyčkat, až se tam zakoření demokracie. A nemuseli bychom také poskytovat útočiště lidem, kteří použijí po demokracii. A nebezpe- mohli bychom jim poskytnout bezpečné lodi, aby se mohli vrátit a hájit nově nalezenou demokracii a svobodu. To si přeji. A to bych eh, považoval za efektivní politiku návratu. Paní Hirš. Děkuji, pane předsedo. Obecně se domnívám, že dobré, že tyto dva, že ty fondy se sloučily do dvou, protože to také by mělo zajistit větší transparentnost. Současně bych se také chtěla připojit ke kolegovi, že by vlastně musí dojít k rozdělení těch částek do jednotlivých tematických oblastí, tak aby také člen, aby členské státy nebyly vlastně jediné, na kterých se tedy ponechá rozhodnutí o těchto oblastech, kam se bude investovat. Takže je také nutná a nutno zachovat kontrolu ze strany Evropského parlamentu. Uh, Vedli jsme podobné diskuse v jiných výborech, například ve výboru pro sociální záležitosti. To jsou také některé body, které se tam opakují. Myslím si, že by se to mohlo dělat nějak paušálně, protože právě i malé projekty, které vlastně jsou přetíženy touto celou administrativní nástavbou, tak bychom měli podporovat vlastně i ty menší projekty, menší příjemce a musí být také zajištěno, aby skutečně členské státy, do, když je tedy dostávají, aby opravdu je potom poskytovali dále příslušným asociacím, združením a tak dále. Například v sociální oblasti právě je potřeba e, poskytovat ty prostředky těm malým, drobným tedy žadatelům, kteří nemají vlastní prostředky pro realizaci těchto projektů, takže také toto je potřeba v každém případě zajistit. Děkuji. Mrs. Fajon. Thank you. Děkuji, paní Fajon. Děkuji. Da združujemo sklade, vendar ne smemo tega narediti na račun njihove učinky. Je dobré spojit více fondů. To je dobrý nápad, ale nemělo by to narušit efektivitu těchto fondů. Neměli bychom takto snižovat eh, dostupné fondy. Nebudu zabíhat do podrobností ale mám tu několik konkrétních otázek pro komisi. Pokud jde o sledování procesu čerpání z fondu dnes, Lampedusa na Sicilii už byla zmíněna. Já jsem navštívila jedno z azylových center a viděli jsme tam, že italská vláda dostává prostředky z evropských fondů, aby pomáhala od uprchlíkům a legálním migrantům. Avšak eh, objem prostředků, které jsou poskytnuty jedincům, jsou následně velmi nízké. A nebylo možné tam umístit ani několik televizorů nebo poskytnout noviny. A zástupci nevládních organizací podezřívají praní špinavých peněz, k kterému zde dochází. Jak bychom mohli zamezit zneužívání prostředků při výplatě těchto prostředků jednotlivým vládám? Kladu si otázku, zda bychom také mohli sledovat, které částky jsou skutečně poskytovány osobám, které potřebují peníze, aby mohli přežít. Také jsme navštívili Afriku, Mali konkrétně a některé eh, kriticky postižené oblasti. A zjistili jsme, že tam prostředky EU jsou poskytovány vládám a vlády jsou skorumpované a tudíž e, se peníze nedostanou k těm, kteří jsou nejzranitelnější. Jak zajistit, aby se prostředky dostaly příjemcům, kteří je měli dostat? Slyšeli jsme řadu otázek, byly směrovány paní Belindě Pike z komise Prosím, můžete poskytnout stručné odpovědi, abychom měli dostatek času na další témata. Paní Blinda Pajk, prosím. Děkuji, pane předsedo, a pokusím se zodpovědět ty otázky, snad se mi to nepod... možná se mi to nepodaří, za to se předem omlouvám. Některé otázky byly konkrétně na Azylový a migrační fond pro kolegu. Kolega bude mít prezentaci za chvilku na toto téma, takže se k ním eh, vyjádří. Zejména se to týká konkrétně některých bodů eh, specificky k šengenskému hodnocení. Pan Mulder se na to ptal, odpověď je eh, v nástroji ISF o, v článku 13 a tam je ustanovení o technické pomoci, tedy realizace mechanismu. Pokud členský stát potřebuje podniknout kroky na základě šengenského hodnocení, tak je tam ustanovení, které změní program. Ale neznamená to nutně, že dostanou více prostředků pro řešení těch nedostatků, ale očekává se, že bude možné upravit víceletý program. A takto by se ty, ty nesrovnalosti nedostatky řešily. Ke komentářům k krizové pomoci, zejména situace z loňského roku. Je mi líto, že členské státy se cítily opuštěny. Myslím, že tomu tak už nebylo a nejvíce postižené členské státy, zejména Itálie, tak my jsme úzce spolupracovali s Itálií, abychom zajistili, že dostanou další financování skrze přímé akce. Také jsme hovořili o úpravě programu nedošlo k eh, omezení kontaktů a nešlo tam o nedostatek finančních prostředků. Já chápu, že třeba zareagovat rychle v takovýchto okolnostech, ale určitě jsme s tím neměli zkušenosti takové a nikoho jsme neopustili, žádný členský stát. A komise iniciovala změnu rozpočtu 2011 a také došlo ke změně rozpočtu pro Frontex. A my jsme skutečně reagovali na situaci v Jižním středomoří. Parlament oddělil další prostředky z finanční rezervy, pokud by se ukázalo, že tyto prostředky jsou nutné vzhledem k vývoji v Jižním středomoří a na turecké hranici. A jsme velmi znepokojeni incidentem, o kterém hovořila paní Wikström. O tom se už jednalo včera můj generální ředitel je v Itálii, také jsme o tom jednali s Frontexem a budeme vás informovat o vývoji této věci. Některé další body. Paní Keller zmínila do věcí, hovoříte o hodnocení současných programů. A tyto zprávy jste právě dostali. Já budu tyto věci podrobně komentovat, ale měla by fungovat adicionalita ve financování EU. A členské státy zajišťují nejen, že tedy nahrazují tyto fondy, ale na tyto věci nemám podrobnou odpověď, omlouvám se. Pokud jde o zajištění koordinace u té vnější strany, tam máme omezené možnosti. Není nemožné, že by se tak dělo v rámci sdíleného řízení a členské státy podnikají kroky které mají také určitý aspekt ve třetí zemi, ale ty vnější akce budou přímo řízené. A to dává komisi mnohem větší možnost kontrolovat, že dochází k dobré koordinaci mezi službou pro Evropskou službou pro vnější akci a je třeba zajistit eh, doplňkový charakter těchto aktivit. Pokud jde o prostředky na krizovou pomoc v třetích zemích, to není nutně poskytováno těmto zemím. A my předpokládáme v článku 9 rámcového nařízení, že můžeme spolupracovat s mezinárodními organizacemi, s agenturami OSN, s Červeným křížem, a s vysokým řadem pro uprchlíky a podobně. Takže není nezbytné vynakládat prostředky v třetích zemích neposkytujeme vždy prostředky těmto vládám. Pokud jde o úlohu národních parlamentů a Evropského parlamentu, chceme zajistit, aby zejména Evropský parlament a i národní parlamenty my jsme zahájili již příslušná jednání v ad hoc skupině na radě, jak to partnerství bude fungovat a také jak bude probíhat politický dialog. A není žádným, žádným tajemstvím, že řada členských států má pocit, že partnerství a politický dialog představuje zátěž. My si myslíme, že snižuje administrativní zátěž a že je možné dosáhnout některých cílů od počátku. My jsme ohlásili ve sdělení, že chceme zveřejnit sdělení ještě před politickým dialogem, abychom naznačili, jaké budou hlavní cíle tohoto politického dialogu. A věříme, že v průběhu jednání v Evropském parlamentu o těchto návrzích eh, ty konkrétnější, pokud parlament se zvlastní té konkrétní otázky, a až vás budeme informovat o politickém dialogu, tak se k tomu vyjádříme ve sdělení. Co se týče cílu a ukazatelů, u jednotlivých nástrojů již naznačujeme příklady konkrétních cílů a s členskými státy připravíme konkrétní cíle a ukazatele pro každý z těchto programů a samozřejmě v rámci národních programů budou mít členské státy své vlastní ukazatele a cíle. Já bych eh, požádala kolegyně Stefany Kario, aby zdůraznila některé eh, prvky monitorovacího kontrolního mechanismu, protože o tom hovořila řada poslanců, včetně je to je velmi důležitá otázka. Takže stručně dám slovo kolegyně Stefaní Karion. Děkuji, Belindo. Just peut možná pouze, abychom si trošku stanovili, hm, jaká je situace v oblasti řízení a kontroly v rámci sdíleného, sdílené zprávy. Návrh řízení zohledňuje základní věc a to je harmonizace s ostatními systémy sdílené zprávy a také s finančním nástrojem, o kterém se právě diskutuje. Ten systém byl poměrně dost zjednodušen, tak, aby se snížil počet orgánů a aby se také vyjasnily odpovědnosti v oblasti kontroly. Takže je jasnější odpovědnost a také jasnější role členských států, tak aby se také zlepšovala, zlepšovaly toky toho financování. Také zde byla otázka, jakým způsobem se zajistí, že skutečně ti příjemci do, obdrží ti peníze. Tato otázka byla zohledněna, protože ty fondy fungují na základě mechanismu proplácení. To znamená, že náklady uspůsobilé náklady se potom proplácejí příjemci, což by mělo umožnit eh, reagovat nebo odpovědět vlastně na tento problém že dosud předtím to nebylo takto povinné. Potom jste zazněli otázky ohledně finančních úprav nebo korekcí na závěr. Přiznám se, že jsem zcela dobře tu otázku nepochopila. Samozřejmě dochází k určitým finančním korekcím, které jsou naplánované, když dochází k nedodržení nařízení nebo povinností a když je nějaký risk ohledně způsob, riziko ohledně způsobilosti nákladů, ale takže bych chtěla pouze k tomu říci, že je to naplánováno, ten, tento mechanismus. Děkuji. Dobře, možná, že zpravodaj by nám to chtěla krátce uzavřít. Chcete něco říct na závěr? Děkuji, pane předsedo, takže určitě budeme mít možnost ještě o tom diskutovat s kolegy o této zprávě. Samozřejmě budu muset ještě prohloubit nebo do větší hloubky se zabývat některými otázkami. Když jsem pochopil odpovědi, které zde dala komise, a jsem k dispozici tedy všem kolegům, pokud se, pokud se týká dalších otázek v souvislosti se zprávou. Dobře, já děkuji, takže můžeme uzavřít tento první bod. Pokud jde o víceletý finanční rámec v oblasti vnitra. Nezapomeňte, že zpravodajové se dohodli na následujícím časovém plánu. Možná, že na konci dubna proběhne seminář. V květnu nebo v červnu bude prezentace návrhu zprávy, lhůta pro pozměňovací návrhy bude v červenci a pozměňovací návrhy posoudíme potom v září, možná v říjnu. Takže orientační hlasování by mohlo proběhnout v listopadu. Tolik tedy budu číslo čtyři, co se týče Azylového a migračního fondu a nástroje pro finanční podporu. Další bod je bod číslo 5, 6 a 7 to jsou věci podobné, týkají se také víceletého finančního rámce. Takže teď přecházíme k dalšímu bodu a ten se týká Azylového a migračního fondu. Spravodajkou je kolegyně Madame Sylvie Guillaume, ale nejprve si vyslechneme komisi, proběhne výměna názorů, stejně jako teď u bodu číslo 4 uslyšíme zástupce komise, zástupkyně komise paní Belindu Pike, potom dáme prostor dánskému předsednictví a potom zpravodajce. Takže paní Belinda Pike, prosím. Já vás tentokrát ušetřím svého proslovu, ale kolegyně řekla něco, nebo kolega řekl něco k tomuto azylovému migračnímu fondu. Dobře, děkuji, pane předsedo. Azylový a migrační fond a návrh na zřízení Azylového a migračního fondu si klade za cíl zřídit jeden nástroj, který podpoří úsilí členských států a také úlohu Evropské unie jako takové v oblasti migrace a azylu. Vychází to ze současných nástrojů, konkrétně ze tří z fondů podle obecného programu Solidarity a zprávy migračních toků. Ale zachází to ještě dál. Protože tento návrh zahrnuje ještě další zjednodušení. Například je tam čtvrté rozhodnutí, rozhodnutí o zřízení Evropské migrační sítě. To do toho návrhu také patří. A když se podíváte na současnou situaci z hlediska přípravných prací a pilotních projektů, které schvalují rozpočtové orgány. Na začátku rozpočtového procesu jsou tady ještě další oblasti, které tento návrh také řeší. A zjednodušení je tady ještě větší. Nejde jenom o sloučení tří současných fondů. Samozřejmě nejde také jenom o sloučení fondů, protože to by byla čistě byrokratická záležitost. Jde také o úspory, o větší účinnost, o racionalizaci zprávy těchto fondů. A jsou to také oblasti, na které se ten návrh zaměřuje víc, pokud jde o priority, které se objevily v posledních letech. Například znovu usazení uprchlíků, ale také jejich přemístění uvnitř Evropské unie, integraci na místní a regionální úrovni, integrační politiky nebo větší zaměření na dobrovolné návraty. Návrh má také zaplnit mezery, které byly zjištěny z hlediska toho, co nám současná situace neumožňuje, anebo co nám neumožňuje dělat efektivně. Je to třeba případ činností mezi jednotlivými zeměmi. O tom už mluvila Belinda Pike. A týká se to dalších kroků, které jsou spojeny s, se zákonou migrací, která se teď také nedá financovat z integračního fondu. A přináší to takzvané dividendy z hlediska zjednodušení a racionalizace současné situace, například pokud jde o zjednodušený rámec pro cílové skupiny, když zvážíme současnou situaci, a to je problém, na který se upozorňovalo mnohokrát ze strany realizačních organizací. Pokud jde o kroky zaměřené na uprchlíky nebo státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou legálními migranty, to není možné financovat na základě stejné odnože, tak už to ale nebude u Fondu pro azyl a migraci. A také bylo řečeno, že je tady rozšířená definice naléhavé situace, která, dejme tomu, úplně řeší náhlý příliv státních příslušníků třetích zemí nebo lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu. Týká se to také smíšených toků a toků třetích zemí. Přizuje se také unijní program pro znovu usazení, který se bude realizovat prostřednictvím dynamického procesu, kde budou stanoveny priority každé dva roky na základě mechanismu, který je hodně podobný. Dejme tomu, že vychází z toho, co snad bude dohodnuto na konci tohoto měsíce pro ten program znovu usazení. Jak víte, parlament bude hlasovat o návrhu komise na konci tohoto měsíce. Cílem návrhu je také podpora Evropské migrační sítě zřízené rozhodnutím Rady z roku 2008. To se také mm, začlení do Azylového a migračního fondu a také chceme posílit celou síť pro všechny aktéry, třeba i akademických kruhů občanské společnosti, kteří hrají určitou roli ve všech oblastech této politiky. Už bylo řečeno, že fond bude mít určitý prvek činností v jednotlivých zemích. To už bylo zmíněno u toho horizontálního nástroje, takže to nebudu dál rozvádět. Proč jsou ty činnosti tak rozmanité? Jsou tady určité oblasti, které budou pro členské státy povinné aby mohli implementovat určité kroky v rámci jednotlivých programů a týká se to především azylu, zavádění společného evropského azylového systému v oblasti integrace a implementace integračních strategií na místní a regionální úrovni a dobrovolných návratů. Pokud jde o návraty a co se týče solidarity a sdílení odpovědnosti, jde především o znovu usazení. To bude povinné. A také ta víceletá období budou povinná. Pokud jde o částky, návrh komise je celkově v rámci fondu přidělit něco méně než 4 miliardy eur, je to 3 miliardy 900 milionů. A z této částky něco přes 3 miliardy, 3 miliardy 900, 200, tisíc, 200 milionů bude určeno pro programy členských států, takže to téměř 84%. Zbývající 16% se má zpravovat v komisi přes takzvanou centralizovanou zprávu pro různé kroky, některé už byly zmíněny, jde třeba o vnější rozměr, pomoc v nalévajících situacích, migrační síť a kroky, které jsou v zájmu celé Evropské unie. Pokud je o částky, které jsou věnovány členským státům, dejme tomu 74% bude přiděleno členským státům jako základní částka na začátku finančního období toho programu a 26 bude záviset na tom, do jaké míry se budou členské státy ochotny zapojit do konkrétních operací, které budou nástroji nebo akcemi prioritními v rámci daného nástroje. Především jde o znovu usazení a další konkrétní kroky. Je to 21 částky přidělované členským státům a zbývajících 5 bude ponecháno na to hodnocení v polovní období. Já myslím, že také je důležité zdůraznit, že porovnání se stávající situací, kdy řada organizací zažívá problémy, pokud jde o platby, platební kalendář a platební proces, protože ten, nebo ty roční programy v těch jednotlivých fondech, tam prostě vzniká situace, kdy všichni příjemci v rámci jednotlivých programů musí čekat, než bude program uzavřen a teprve potom dostanou, dejme tomu, závěrečnou platbu od příslušného orgánu. To se změní s tím novým návrhem, protože členský stát v podstatě bude mít možnost poslat komisi platební žádost, žádost o platbu každý rok a ta žádost o platbu může zahrnovat každou platbu, která se provádí implementačním organizacím neboli předfinancování, průběžnou platbu a konečnou platbu. A možná bych měl ještě odpovědět, když dovolíte, na otázku jednoho z vašich členů, který se vyjádřil na začátku. Týká se to toho, že dejme tomu není žádná částka, která je zajištěná, to je volba komise, abychom se vyhnuli, dejme tomu, administrativním komplikacím při zprávě fondů, které nejsou nutné, řekněme, z hlediska architektury těch fondů. To však neznamená, že, dejme tomu, máme politické oblasti, kde můžeme zanedbávat rizika nebo kde budeme přehlížet rizika při komunikaci fondů. Za, za prvé, protože některé oblasti zajištěné jsou, to je třeba příklad těch částek, které jsou učeny pro znovu usazení a přemístění a také na konkrétní akce. Takže tyto částky bude možné využít pouze tehdy, pokud členský stát bude souhlasit, že se do té operace zapojí. A kromě toho, jak jsem říkal, jsou oblasti, které jsou povinné podle těch programů některé, které povinné nejsou a azyl k ním patří. A pak samozřejmě pokud je o částky, které se budou přidělovat jednotlivým vlastem politiky, komise se domnívá, že by měla vycházet z hodnocení konkrétních potřeb jednotlivých členských států, protože co se týče složení a počtu a migračních toků, není to ve všech členských státech stejné a komise by se ráda vyhnula tomu, že dejme tomu budeme mít nějaké pravidlo, které by platilo pro všechny, bez ohledu na konkrétní situaci v některých členských státech, ale jak jsem říkal, podle tohoto článku jsou povinné pouze některé kroky, které se dají financovat z tohoto fondu. Děkuji vám. Bene, grazie al dottore signore per la... Dě- děkuji. Děkuji tedy za tuto přesnou prezentaci a nyní tedy dáváme slovo předsednictví rady, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Předsednictví může stručně komentovat tento návrh týkající se Azova migračního fondu. Tyto návrhy byly předloženy příslušné pracovní skupině Rady listopadu. Měli jsme možnost provést první výměnu názoru mezi členskými státy a proběhlo první čtení v lednu a bude pokračovat příští týden. Mohu zmínit, že členské státy obecně vítají návrh komise sloučit tři stávající fondy do jednoho fondu právě v té oblasti azylu a migrace, což zjednoduší administrativu a umožní větší pružnost. Členské státy aktivně zkoumají rozsah a novinky, nové struktury a dopady, co se týče administrativních struktur a dopadu i další podrobnosti návrhu. A jak bylo uvedeno, rozprava začala v únoru a z tohoto důvodu nemohu toto dnes podrobně komentovat, ale předsednictví se těší na úzkou spolupráci s parlamentem v této věci a jsme samozřejmě připraveni se setkat se zpravodajem dle příslušných možností. Děkuji. Dobře, děkuji dánskému předsednictví. Začneme tady s pravodají paní Guillaume. Děkuji, pane před, paní předsedo. Měla bych několik doplňkových připomínek po prezentaci zprávy, která byla velmi ucelená, takže k tomu se nebudu vracet. Nejprve bych chtěla říci, že co se týká těch zlepšení, zdá se nám, že my, že jdou skutečně dobrým směrem. Nejprve bych chtěla potvrdit víceleté plánování. To se mi zdá, že je skutečně věc, která by měla zajistit kontinuitu, zejména u těch zúčastněných stran v terénu, které potřebují skutečně, aby jejich každodenní akce mohly být řádně plněny. Potom také ke zlepšení došlo ohledně zahrnutí povinných kritérií, zejména u navracení. Zdůrazňuje se zejména dobrovolný návrat. Dále zlepšení také v té evropské přidané hodnoty financovaných projektů a potom také, v, co se týká zahrnutí, protože o tom se hovořilo při prezentaci zprávy, odkaz tedy na ty nouzové kritické situace, které jsou definovány a popsány, takže zapracování tohoto odkazu na nouzové situace, to je také možnost rychle na to reagovat. Takže to všechno patří k obecnému zlepšení, o kterém jsem se chtěla zmínit. Měla bych několik připomínek nebo otázek, o kterých se zde postupně zmíním které určitě potom budou předmětem diskuse, asi komise bude na to určitě reagovat a potom také i stínoví zpravodajové se vyjádří. První připomínka se týká asilové části. Komise zdůra, zdůrazňovala bod eh, návratu nebo znovu usazení v členském státě. Myslím si, že to je dobrá věc, i když víme, že to je obtížně proveditelné. Byla bych ráda, kdybychom nezapomínali, že i členské státy také pracovaly na postupu přeskumu asilových žádostí, tak aby se snížil tlak na přeskum těchto žádostí. Takže určitě bude to znovu usazování a relokalizace, ale také každodenní přeskum toho, velkého počtu žádostí, to by také mělo být podpořeno. Potom bych měla ráda potvrzení o části týkající se integrace. Domnívám se, že jsem pochopila, že jeden z povinných cílů, tak jak se zmínila komise, je naplánovat podporu regionálním strategiím, začlenování se zapojením místních a regionálních zúčastněných stran a pokud tomu tak je, tak bych byla ráda, abychom tedy na tom, aby mi to komise potvrdila a aby se ti, lo, ty lokální zúčastněné strany co nejvíce za, také zapojily do procesu plánování. To si myslím, že by bylo velmi užitečné. Fond se soustředuje na solidaritu, o tom se zde již hovořilo, ale zaznamenali jsme, že tam nejsou že ve článku 90 smlouvy to tam není zdůrazněno a trošku považuji za škodu, že se toto formálně ve zprávě neuvedlo nebo nezmínilo. Zůstávají mi ještě dva body, které projdu rychle. Zdá se mi skutečně, že jsem pochopila, tak jak pan signore před chvílí řekl. Totiž ohledně otázky toho, že generální ředitelství se zaměřuje na externí dimenzi v eh, globálním řízení migračních toků. A nicméně bych se chtěla vrátit k otázce, a to je možné riziko smíchání s jinými oblastmi, jako humanitární a tak dále to také ještě pravděpodobně zazní v, později v našich diskusích. A poslední bod, to je otázka, kterou pan signore, myslím, skončil, to znamená ta rovnováha nebo ne přidělování předběžně, předběžných částek. Určitě je tam určitá flexibilita, která je mezi řádky, ale současně si myslím, že bychom měli dávat velký pozor na to, aby některé části fondu, zejména zabývající se integrací, začlenováním, ne, se nedostaly až na poslední místo, protože toto je velmi citlivá otázka. Takže to byly jednak připomínky a otázky, které, o kterých jsem se chtěla v této fázi debaty zmínit. Děkuji. Dobře, děkuji. Takže nyní můžeme zahájit diskusi. Mám, ale už máme 20 minut požení, Pan Wurz. Děkuji, děkuji komisi za velmi úplnou informaci k novému azylovému migračnímu fondu. Uvítala bych vysvětlení, zda ustanovení byla předpokládána proto, aby bylo možné zareagovat na vytváření mechanismu včasného varování a krizového managementu. Článek 31 nařízení Dublin 2 v článku 6 návrhu o vytvoření Azlova migračního fondu formulaci, cituji, členské státy, jejich kapacita vyvíjet, sledovat azylové politiky. Konec citace. A má otázka je velmi jednoduchá. Vztahuje se to k možnému rozvoji nové politiky, jako je vytvoření vytvoření mechanismu včasného varování podle Dublinu 2, anebo se to týká něčeho jiného? Předpokládá komise rozpočtovou položku pro tento nový mechanismus, zejména vzhledem ke skutečnosti, že zátěž v této oblasti naroste a zřejmě velmi dramaticky, pokud je o krizové, krizový management. Děkuji. Pan kolega Hirsch. Děkuji, pane předsedo. O několika bodech jste již hovořili předřečníci. Měla bych konkrétní otázku a to je to článek 9 týkající se centrální zprávy. Tam na jedné straně máme toto, toto nařízení článek 5 2a tam se mluví o tom, že kap- ubytovací kapacity by se měly zlepšit a optimalizovat. Je nějaký eh, důvod, proč v horizontálním, z horizontálního nařízení tato ustanovení byla vyloučena, protože Potom samozřejmě pronájem může eh, mít určitý smysl za určitých okolností, ale není asi udržitelný, proto tedy jsem se chtěla zeptat, proč toto bylo vyňato z horizontální směrnice a co je také zajímavé, určitá konsist, aby existovala určitá konsistence s malíčkem například eh, Evropský parlament některé záležitosti tam nechtěl zapracovat, ale právě v této zprávě, například když se hovoří o ubytovacích kapacitách, tak je potřeba hovořit i o novostavbách. Stavbách. Takže je zde zajištěna konsistence s tím azylovým balíčkem, nejsem si zcela jistá. A potom by mě zajímava, zajímal jeden bod, to je ve článku 3, kde se hovoří o cílech a v bodě 2D ve rozdělení odpovědnosti v určitých případech týká se to mezi, eh, dobrovolné výměny azylan, žad, žadatelů o azyl mezi členskými eh, státy. Vyplývá to tedy z Dublinu 2, kdy tedy státy na dobrovolné bázi mohou dodržovat ustanovení z Dublinu 2, nebo jak mám rozumět tomuto bodu? Děkuji. Bene. La signora Olmayer adesso. Paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Také já Vítám tedy směr a nařízení. Jsou tam přesnější, blížší definice a potom se tím také otvírá možnost zřešit eh, některé obtížné otázky v členských státech v souvislosti s asilovým balíčkem a případně tedy s oblastí krizového financování. Ráda bych se zaměřila na tři body. Za prvé, určitě budeme ještě intenziv, muset intenzivně hovořit o tom, jak vlastně ty, zajistit ty finanční prostředky, jakým způsobem se rozdělují, přidělují ty finanční prostředky v jednotlivých členských státech, podle jakých kritérií, to jsem ještě zcela úplně dobře nepochopila. Za druhé, je to něco podobného, o čem se zmínila kolegyně Hirsch. Také mě vypadly, podle mě vypadly některé pasáže z tohoto nařízení, zejména Přitom některé definice a některé pojmy potom odkazují na směrnici. Myslím si, že musíme velmi dbát na to, aby záležitosti byly koherentní, konsistentní a navazovaly na sebe, aby se ty jednotlivé texty, tedy nařízení a směrnice, nebyly třeba v rozporu nebo se odkazovalo na nějaké pojmy, které tam nejsou uvedeny, což by zase vedlo v jednotlivých členských státech k potížím a k určitému nepochopení, například co se týká otázky rodinných příležitostí příslušníků nebo téma žadatelů o azyl, jak se o tom zmínila eh, kolegyně Hirš, to znamená výměna žadatelů o azyl na dobrovolné bázi. To znamená, je skutečně, aby to bylo pod důsledné a konsistentní s, imi, s asilovým balíčkem, měla by v tom všem být dostatečná jasnost obsahu a aby to bylo sladěno s tímto balíčkem. A myslím si, že o tom budeme ještě určitě pokračovat eh, v další diskusi s komisí a potom se to bude řešit také v rámci implementace. Děkuji. Kolega Tavares. Kolega Tavares. Děkuji, pane předsedo. Budu dnes mluvit portugalsky. Začnu několika obecnějšími otázkami, pokud jde o azylový a migrační fond a potom se soustředím na tu část eh, znovu usazování nebo navracení eh, uprchlíků. To je tedy ta část, kterou bychom měli dokončit na konci měsíce. Takže první otázka obecná k tomuto fondu. Podle mého názoru Myslím si, že chápu dobře to, co řekla komise, že by ten fond měl být jednak širší, širšího dosahu a jednak flexibilnější, ale zase by byla, bylo potřeba zajistit kontrolu parlamentu podle našeho názoru. To znamená zejména, co se týká stanovování priorit. Já si myslím, že parlament by měl být zapojen do definování priorit. Pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo riziko, že v konečné fázi by část těch prostředků byla přidělována e, činnostem, kterých by rozhodovaly členské státy a to by mohlo být potom nákladnější. Takže je potřeba, aby parlament byl zapojen více tedy a účastnil se stanovování priorit, aby skutečně to umožnilo lépe zacílit politiku a optimalizovat ty fondy. A potom další obecná otázka, bude možné nebo nebude možné, aby nevládní organizace také mohly získávat prostředky a nejen mezinárodní organizace, tedy nevládní organizace v jednotlivých členských státech. Jak zaručíme, o tom se již zmínila zpravodajka paní Guillaume, co se týká článku solidari- o solidaritě mezi člen- státy je škoda, že o tom tam není zmínka, protože to je vlastně to, co my chceme, aby se dělalo prostřednictvím tohoto, těchto fondů. A potom další, pokud se týká integračního fondu, tak jak existoval dříve, já doufám, že se nám podaří zajistit dobře tu fúzi nebo ten přechod tady k těmto, k těmto megafondům, abych tak řekl, protože některé země užívali, používali pouze fond pro integraci pro ty e, imigranty, k přistěhovalce, kteří již byli usazení, už měli regulární regularizovanou situaci kteří vlastně prošli určitým testem jazykovým nebo testem kulturního začlenění. To byl fond, který měl spíše pomoci eh, těm přistěhovalcům v první fázi přistěhovalectví. Jsem velmi rád, když slyším, že tedy máme zde velký fond vytvář, pro vytváření velkého eh, rozsáhlého evropského programu pro uprchlíky. Myslím si, že jsem pochopil, že pokud budeme mít čino, fondy i pro další činnosti, jako spolupráce s komisariátem pro uprchlíky nebo pro vytváření infrastruktury, pro například eh, uprchlické tábory, pro lepší zlepšení podmínek pro uprchlíky v transitních zemích a tak dále. Já nejsem si jistý, že jsem přesně pochopil, jak se propojí tyto pro poskytované prostředky a jaká je úroveň přípravy zemí na znovu usazování. Bylo by tedy asi jsou tedy země, které, kde není vybudována dostatečná infrastruktura, bylo. A pokud tedy jim budou poskytovány prostředky, tak je také potřeba zajistit, aby tyto prostředky byly opravdu věnovány na rozvoj té infrastruktury, ale zatím modulování komise se mi zdá, že nejde úplně napří- tímto směrem, například pouze 10 procent tedy na tady tyto záležitosti. To je určitá eh, modulace, která je možná trošku extrémní. Bylo by potřeba naplánovat, aby pro některé země eh, byly přidělovány prostředky pro ty fáze, které budou pro ně eh, nejnákladnější. Nehovořím například o Švédsku nebo Dánsku, kde už jsou zkušenosti v této oblasti mnoha leté. Spíše hovořím o zemích, které ještě nemají dostatečnou infrastrukturu vybudovanou. Mám na mysli například Španělsko. Takže podle mého názoru eh, tento způsob nebo to modulování možná není úplně nejvhodnější. A potom bychom se také měli podívat, jaká je definice regionálního zapojení nebo zapojení na regionální úrovni. To tam není dostatečně zakotveno. Možná, že komise pak má na mysli procházet přes aktiv o přenesené působnosti. Ale vlastně ono to zablokovalo rozhodování mezi parlamentem a radou v prů, po celý rok, ten spolurozhodovací proces, takže by bylo potřeba, aby parlament a rada si mohly skutečně být zapojeny do stanovování eh, prioritních akcí. A potom bychom také mohli stanovit třeba regiony jako prioritní, kde skutečně dochází k nějakým kritickým nouzovým situacím. Je tedy opravdu potřeba definovat eh, ty regiony, kde jsou prioritní potřeby, protože dva roky jsou v případě kritických nouzových situací velmi dlouhé období, takže je potřeba mít možnost stanovit nějakou, nějaký region jako prioritní a potom prostřednictvím aktu v přenesené působnosti a potom by rada a, kom, a parlament měli k, k dispozici určitou lhůtu, kdyby se vyjádřili v tom smyslu, zda s tím souhlasí nebo ne. Potom, co se týká bodu 5 přílohy o těch prioritních oblastech nebo regionech, zde komise hovoří o tom, že budou určité potřeby uprchlíků z Jordánska, ale mnoho uprchlíků, kteří přicházejí z Iráku například, nejsou vlastně Iráčané, ale jsou to Palestinci, kteří žijí v Iráku. Takže by bylo možná dobré říci uprchlíci pocházející z Iráku a nedefinovat jejich národnost. A potom pro ty, kteří přežili mučení nebo zneužívání, tak ti nejsou součástí prioritních příjemců a to je škoda, pan Bronz. Yes, the European Union... Evropská unie mluví dvojím hlasem o migraci, ale když hovoří k populaci Evropy, tak chce posílit řízení a efektivní a udržitelná politika návratu a současně ty politiky jdou protichudně k tomu, o čem jsem hovořil. Jakmile se nelegální migrant dostal na pevninu, tak je nepravděpodobné, že se vrátí zpátky. Itálie se o to pokoušela a získala si kritiku všech dalších členských států. A Není tu žádný odkaz na to, zda žádosti o uprchlický statut je oprávněna. A zdá se, že toto je také obsaženo, samotná ustanovení jsou obsažena ve smlouvě o fungování EU. Ta zásada sama o sobě je absurdní. Je zde řečeno, že nikdo nesmí být odeslán do nebezpečné země. Takových je na světě mnoho. A pokud není možné odeslat nelegálního migranta zpátky do nebezpečné země, jak můžeme ponechat eh, zbývající populaci v těchto zemích? A mohli bychom převzít celou populaci Afganistánu, Pakistánu, případně celou populaci represivního režimu Číny do Evropy, která by to zřejmě nemohla vydržet a někdy je problém s návratem i do bezpečných zemí. Proč Libíci a Tunisané nemohli se vracet do svých eh, nově transformující se útočiště míru a demokracie, protože jejich země jsou nyní bezpečné země. Děkuji. Pan Marinescu. Je tu příloha k této zprávě, která uvádí, že prostředky jsou rozděleny mezi členské státy. Kritéria uvádějí statistické údaje týkající se osob eh, v problematických situacích, azylová situace, případně situace související s návratem a tak dále a tak podobně. A já jsem pochopila, že členské státy dostaly prostředky podle počtu problematických osob na vlastním území, ale ten počet nezávisí jenom na zeměpisné lokalizaci, ale také na stavu na hranicích, na zabezpečení hranic těchto zemí. A kladu si otázku, zda by to měla být tato podmíněnost pro alokaci částek, kdy to závisí na zlepšování bezpečnosti na hranicích a implicitně dochází k poklesu problematických osob nebo osob v problematické situaci. Děkuji, pane Marinesku. A různě se vyjadřovali k tomu, co uvedla komise. A zazněly také některé otázky. Tady navrhuji, aby se nyní ujela slova komise, aby na to zareagovala. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se pokrýt eh, většinu komentářů, nebudu schopen asi pokrýt úplně všechno. Spravodaj paní Guillaume zmínila skutečnost, že je také potřeba nadále pracovat na současných aktivitách. To jsou ty, které jsou financovány z Fondu pro uprchlíky, k tomu dojde a jak už jsem řekl, Komise očekává, že více financování bude určeno pro současné aktivity podle Fondu pro uprchlíky oproti současnému finančnímu rámci a to je právě důvod, proč částky pro, pro přesídlení a znovu sazení byly vymezeny. Pokud jde o aktivační stránku toho nástroje, je třeba zapojit velmi záhy v procesu místní a regionální subjekty. To je uloženo členským státům, protože zásada partnerství platí a platí v celém cyklu. To znamená, článek 9 jasně upravuje ten proces, kde zahrnutí všech subjektů na regionální a místní úrovni je nezbytné. Také zazněla zmínka o článku 80 jako možném právním základu pro tento nástroj. Řekněme, že komise uvedla článek 80 v, tom, v té důvodové zprávě. Je to tam také uvedeno jako připomínka těchto politik a realizace těchto politik, která by měla být upravena zásadou spravedlivého sdělení odpovědnosti a solidarity. A to má také finanční dopady pro členské státy, avšak nepovažovali jsme za nutné zahrnout článek 80 do právního základu, protože každopádně právní základ pro jednotlivé oblasti politiky jsou považovány za dostatečné. A to neznamená, jak víte, že by komise nezvažovala, že by článek 80 mohl být využít v budoucích návrhů. A podle některých nedávných prohlášení po vývoji na, u programu znovu usídlení. Ale právní základ u jednotlivých oblastí politiky byly zahrnuty jako vhodné. Pokud je o vnější rozměr, záměr není zdvojovat to, co dělají další subjekty podle eh, kapitoly 4 rozpočtu EU. Omezený počet prostředků může být eh, využit jako doplněk realizace akcí v rámci EU, kdykoliv je potřeba doprovázet třetí země určitými opatřeními. Netýká se to rozvojových cílů. V zásadě by nemělo být problematické zde dohledat eh, doplňkovost s některými stávajícími akcemi podle kapitoly 4. Paní Wikström zmínila, zda ano či ne tento nástroj bude financovat či vytvářet mechanismus, který je projednáván v současnosti na základě návrhu podle Dublinu 2. Tento komentář platí i da- pro další zmíněné jevy. A pokud jde o azylovou a migrační politiku, rozvoj politiky pro období 2014 až 2020, až do roku 2022 vlastně, protože to je poslední rok eh, realizace fondu. A pokud eh, bude dostatek prostředků pro všechny subjekty, aby tedy došlo k tomuto vývoji, tedy právě proto konkrétní důraz je zde na financování členských států i v oblasti sběru dát, hodnocení a podobně. A zejména v oblasti azylové. Ale nikoli výlučně. A to samozřejmě bude plně využito, až tento mechanismus eh, bude uplatněn, protože, jak víte, já se bude opírat o informace členských států. A pokud se budou využívat dostupné prostředky podle tohoto nástroje, tak to určitě pomůže, ale řekněme, že to není úplně stejné, jako když ten, jako když ten mechanismus bude bezprostředně zřízen. Bude to pomáhat členským státům poskytovat EASu relevantní informace v té míře, pokud jak to bude potřebné pro realizaci celého mechanismu. Paní Holmajer zmínila skutečnost, že ta definice by měla být v souladu se směrnicí. To je samozřejmě také záměr komise. My jsme se o to maximálně snažili. Avšak musíme mít na paměti, že častokrát definice ve směrnici nechávají manévrovací prostor pro členské státy, zejména pokud jsou tam ustanoví uvedená slovem MEJ. A v takovém případě to není stejné a financování, tedy nástroje financování, musí také řešit odlišné situace, protože jinak bychom nebyli dostatečně pružní pro případ realizace. To také platí pro popis možného důrazu na integrační opatření. Protože v některých členských státech eh, žadatelé o azyl mohou být zahrnuti do integračních opatření. V jiných zase to možné není. A jak už jsem řekl, to má umožnit v zásadě členským státům, aby pokračovali v praxi, která je v souladu s jejich původními potřebami. Ale ta definice musí být dostatečně pružně formulovaná, abychom nepopisovali pouze situaci v jednom členském státě a nikoli v dalších. Pan Tavares zmínil otázku na, pod, pro, na programy přesídlení a existuje tedy sobor nástrojů pro přesídlení a tyto aktivity nejsou jenom financovány z, podle článku 7, kdykoliv členský stát je připraven se připravovat na to, aby prováděl operaci v rámci přesídlení a ta globální částka je spíše motivační, má vlastně doplnit částky pro ty státy, které zajišťují přesídlení uprchlíků. A kromě toho jsou tu další specifické nástroje, které jsou zanoty v návrhu, jakožto je to, že členské státy mohou dostat doplňující financování pro takzvaná transitní centra. To je bod číslo jedna v příloze dvě návrhu. Co se týče konkrétních akcí. Proto má komise za to, že nakonec vznikne poměrně rozpracovaný nástroj, který bude moci podporovat ambiciozní přesídlovací programy. Pokud jde o akty přenesené působnosti, komise navrhuje, aby zde byly priority přehodnocen jednou z dva roky, abychom vzali v úvahu složitou institucionální diskusi, která zazněla při návrhu v roce 2009, kdy byl zapojen adekvátně parlament i rada. A to umožní dynamický proces, kdy tyto priority budou moci reagovat na příslušný vývoj. Otázka naléhavých eh, případů a krizové situace, které mohou nastat, eh, i zde komise doplnila do seznamu článku je to o článek týkající se paušálních článek paušální částek. Je tu odstavec 4, který upravuje možnost dalšího financování přesídlení osob, které, u kterých je třeba tedy z důvodu právní či fyzické ochrany naléhavé bezodkladné přesídlení. A je třeba pokryt náklady u těchto naléhavých případů. Jde také o mučení, zda je to v nástroji dostatečně patrné. My si myslíme, že když eh, mučení není zde vypíchnuto jako takové, je tu celá řada konkrétních důrazů v návrhu odkazy na zranitelné skupiny oběti obchodování s lidmi, nezletilí a nezletilí ve zranitelných situacích a ty mají nárok na různé tedy eh, oblasti s financováním. Také zazněla otázka na částky od pana Marinesku. Ve skutečnosti komise se chtěla vyhnout těžkopadnému administrativnímu procesu stanovení finanční alokace pro každý rok. A proto je navrženo provádět alokaci, tedy tu základní částku pro členský stát na základě nedávných migračních trendů podle žadatelů o azyl a uprchlíků, podle legálně pobývajících cizinců v příslušném státě a podle počtu návratových operací, které byly prováděny. A máme za to, že díky této alokaci bude možné provádět víceletý program, který bude přiměřený velikosti migrace a azylu, který bude členský stát řešit. Samozřejmě to nebude jediný nástroj, který bude k dispozici Dojde také k, ke střednědobému vyhodnocení. Existují i EASO a Frontex, je příslušné agentury Evropské unie. A co se týče kondicionality, myslím, že to nebylo zahrnuto v migračních a azylových tocích. A tady je cílem poskytovat pružný rámec pro řízení migračních toků a jejich jednotlivých složek. Avšak eh, až se dostáváme k Fondu pro vnitřní bezpečnost a jeho hraniční složce, tak vysvětlíme, jak to souvisí s příslušným schvalováním AKI a se šengenským AKI. Takže tím skončím. Thank you. Thank you now. Děkuji. A teď, abychom tu diskuzi uzavřeli, tak se znovu vyslechneme zpravodajku paní Guillaume. Chcete něco na závěr? Není to nutné? Dobře. V tom případě stejně jako u předchozího bodu a bude to stejné u dalších bodů, u bodů 6 a 7, to jsou body stejné povahy, oznámíme, že u těch čtyř návrhů, o který se dnes odpoledne jedná, ve vztahu k víceletému finančnímu rámci v oblasti spravedlnosti a vnitra, Pravodajka odsouhlasila časový plán, seminář na konci dubna, návrh zprávy květen nebo červen, lhůta pro pozměňovací návrhy červenec, potom projednání v říjnu nebo v listopadu a orientační hlasování v listopadu. Pokud nedostanete další, máme další příspěvky, tak přejdeme další bod. Bod číslo 6 máme tady zpravodaje našeho kolegu, místo předsedu Salvatore Jakolína. A jedná se o nástroj pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí. Vyslechneme si znovu prezentaci komise a pak proběhne výměna názorů na téma, které se mimo jiné týká dvou nástrojů se dvěma různými právními základy. Je to nástroj pro policejní spolupráci, předcházení a e, trestné činnosti a boj proti trestné činnosti a řešení krizí, to je věc, o které mluvíme teď. A pak máme nástroj pro vnější hranice a víza, to bude ten další bod, po číslo 7 podle pořadu jednání. Teď mluvíme o policejní spolupráci a půjde o dva programy, které máme teď na období 2007 až 2014 v oblasti předcházení trestné činnosti a boje proti terorismu. Poslechneme si teď komisi, potom předsednictví krátce a potom našeho zpravodaje, pana Jakolína. Takže nejprve komise. Pokud vím, taky zastupuje pan Schiffer, Pan Schiffer, nebo ano? Pan Schiffer, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nástroj pro policejní spolupráci je menší z těch dvou nástrojů, které se týkají této věci. Je to mnohem menší než Fond pro hranice. Na těch sedm let máme 1,1 miliardy eur podle tohoto nástroje a je zjevné, že vstupujeme na nové území. Na rozdíl od fondu Solidarity, Azylového a migračního fondu a nástroje pro hranice, které mohou vycházet ze stávajících nástrojů, které už teď spadají od roku 2005 pod stílenou zprávu. To tež neplatí v oblasti policejní spolupráce a předcházení trestné činnosti a boje proti trestní činnosti. A ty inovativní nové prvky, které najdete v tomto návrhu, pochopíte pouze tehdy, když se krátce podíváte na stávající situaci a na to, jaká poučení jsme si odnesli z nedostatků současné situace, takže já bych to krátce v tomto kontextu připomněl. V oblasti policejní spolupráce teď máme pouze dva velice malé programy, ISEC a SIPS. Předcházení trestné činnosti a program ochrany kritické infrastruktury. jsou velice malé, a týkají se pouze komise, nepokrývají vnější rozměr, nevládní organizace v podstatě nemají vůbec žádnou účast, nemají k ním přístup těmto nástrojům. A ty dva stávající programy nejsou výslovně spojeny s prioritními politikami, které byly dohodnuty na úrovni EU. A v rámci hodnocení polovně období to vedlo k tomu, že bylo zdůrazněno, že využití těchto nástrojů, konkrétně pokud o SIPS, kritickou infrastrukturu, není příliš dobré. 50 prostředků, které jsou k dispozici, byly rozděleny pouze dvěma členským státům a v rámci programu ISE, který je trošku větší, tam jde o to předcházení trestné činnosti, tam zhruba pět členských států představuje asi 50 hodnoty těchto programů. A Polovina členských států se ani neobtěžovala zapojit se do některého z těchto programů. To je rozhodně situace, která takto nemůže pokračovat. A nový víceletý finanční rámec poskytuje skvělou příležitost, jak e, financování Evropské unie v této oblasti přizpůsobit dobře zavedeným zásadám a pravidlům sdílené zprávy pro prostředky v oblasti azylu, migrace a hranic. Proto je to nové území a v oblasti policejní spolupráce také přejdeme na sdílenou zprávu, ale protože je to něco nového pro orgány členských států, rozhodli jsme se, že pouze 50 prostředků půjde do členských států, těch ostatních 50 si ponecháme pro kroky na úrovni Unie. Budou to ústředně spravované projekty a činnosti, zejména, jak už jste slyšeli, abychom také pokryli vnější rozměr, který také hraje určitou roli v oblasti policejní spolupráce a bezpečnosti. A také, abychom případně financovali operace v nálivých situacích, to je něco nového, to také v těch stávajících programech SIP a ISIP nemáme. A také jsme zvýšili technickou pomoc v porovnání s tím, co máme teď a co můžeme utratit podle stávajících programů, takže je to asi 800 tisíc eur pro technickou pomoc od komise a navrhuje se 5 té části, která je pozdílenou zprávou, pokud je o technickou pomoc členských států. Je důležité vidět, že nechceme vylepšit jenom tu stránku finanční zprávy v oblasti policejní spolupráce. Je také třeba zamyslet se nad tím z obsahového hlediska, jaké činnosti se financovaly zatím a co by se dalo vylepšit nebo rozšířit do budoucna, v tom budoucím výtletem finančním rámci. A proto se musíme také pořádně zamyslet nad politickým kontextem. Od roku 2010 máme strategii vnitřní bezpečnosti. Probíha, měli jsme také sdělení komise z listopadu 2010. Tam jsme, myslím, stanovili pět strategických priorit, a teď jsme si je zvolili a, a dáváme je do středu, jsou takovým jádrem toho nástroje pro policejní spolupráci. Buď to bude spadat pod ty ústředně spravované fondy, fondy spravované komisí, anebo pod národní programy členských států financované v rámci sdílené zprávy a kroky, které budou vybrány mezi těmito pěti strategickými prioritami, bude možné až z 55 financovat, tak jak je to v příloze 1 k návrhu. Také jsme rozšířili a vylepšili, aspoň to vidíme tak, seznam způsobilých činností, pro které je možné využít prostředky a nové je třeba to, v tom navrženém textu, že do budoucna bychom také měli být schopni financovat takové kroky jako testování a ověřování nových technologií. To podle stávajících nástrojů možné není. A v poměrně velkém počtu případů to vedlo k problémům, protože se nám podařilo dosáhnout dobrých výsledků z výzkumu v šestém a sedmém rámcovém programu z hlediska bezpečnosti, ale Nebyli jsme schopni použít to v rámci nějakého předkomerčního testování na základě financování z našich fondů, protože to způsobené nebylo a proto jsme to sem přidali jako nový krok do článku o způsobilých operacích a projektech. Podobně způsobilý nebyl nákup zařízení jako takového, to je jenom takový vedlejší prvek nějakého projektu, kde hlavním cílem je posílení spolupráce, ale nákup vybavení jako takového nemohl být účelem nějakého projektu, nemohl být způsobilý, ale v budoucnu například v oblasti záznamů jmen cestujících bude možnost finančně podpořit zřízení evropských systémů a proto také nákup technického vybavení, informatiky, zařízení musí být způsobilý pro financování podle nového nástroje. To byly jen eh, dva nejvýraznější příklady toho, kdy jsme jednoznačně rozšířili seznam eh, způsobilých operací. Potom, když se podíváme na sdílenou zprávu, je také třeba říct, jak rozdělovat prostředky mezi členské státy. Jak přidělovat prostředky, které patří pod sdílenou zprávu a protože v této oblasti jsme první generací sdílené zprávy, nemáme žádný precedent ve stávající víceletém finančním rámci, musíme přijít s něčím novým. Velice rychle jsme opustili myšlenku, že bychom využili hodnocení rizika a hrozeb pro účely rozdělování prostředků, protože to je příliš subjektivní, je velice obtížné získat objektivním způsobem informace museli bychom výlučně vycházet, téměř výlučně vycházet z informací občanských členských států a to nepovažujeme za dobrý základ pro finanční nástroj, který v podstatě slouží tomu účelu, že se mezi členské státy rozdělují prostředky. Takže od tohoto přístupu jsme upustili, i když na první pohled to vypadalo jako nejpravděpodobnější přístup. A přešli jsme k cílům, které je možné lépe poměřovat, k tomu, co musí členské státy chránit prostřednictvím policejních orgánů, orgánů eh, činných v trestném řízení. A to je především populace, území, infrastruktura, cestující, nákladní přeprava, mezinárodní letecké a námořní přístavy. A samozřejmě těch pět kritérií, která jsme si stanovili, pak eh, usoustažníme, aby měly určitou váhu. A také jsme doplnili páté kritérium, a totiž HDP, v opačném poměru, aby se zajistilo, že financování prospěje i těm členským státům, které jsou nejchudší, abychom se vyhnuli toho, že nákladné investice do bezpečnosti budou provádět pouze ti, kdo si to mohou dovolit, zatímco ti, kdo z finančního hlediska něčeho takového schopní nejsou, by podle toho distribučního klíče byli poškození, protože tím by se potom nezohlednily ty hmatatelné a viditelné rozdíly z hlediska finančního a ekonomického, rozdíly mezi členskými státy. To jsme si tedy zvolili jako kritéria a myslím, že se to také odráží v těch materiálech, které jste dostali. Děkuji vám. Děkuji. A nyní si vyslechneme radu krátce, dánské předsednictví. Bude to opět paní Meller. Mnohokrát děkuji za slovo. Jak už jsem říkala, v lednu jsme měli schůzku s komisí, byla to schůzka mezi komisí a radou. Tam jsme slyšeli první prezentaci, proběhla první měna názorů. Ano, to, co se teď navrhuje, je novinka v porovnání se současnými fondy Solidarity a proto komise dostala několik otázek k vyjasnění. My jako předsednictví jsme samozřejmě odhodlení zajistit pokrok u všech třech návrhů. Nicméně ten nástroj je takový, jak bylo řečeno, je ten malý, jak pokud jde o počet článků, tak pokud jde o navrhované finanční prostředky. A z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že první čtení tohoto návrhu zahájíme potom, kdy více pokročíme u těch náročnějších nařízení. Já očekávám, že první čtení začne koncem dubna nebo začátkem května. A protože pracovní strana v radě zatím nezačala na tomto návrhu pracovat, nemohu vám dát víc informací. Ale mohu potvrdit, že se těšíme na spolupráci s parlamentem u této věci. A samozřejmě jsme k dispozici zpravodají, můžeme se sejít. Děkuji. Dobře, takže teď náš zpravodaj, pan Jakolíno. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vyslechli jsme zde prezentaci komise, poté informaci rady. Je to velmi důležitý nástroj i když prostředky, které jsou k dispozici pro policejní spolupráci, jsou podstatně nižší než u fondu, o kterých jsme hovořili před chvílí. Je to nástroj pro finanční podporu, konkrétní tedy pro boj proti trestné činnosti, zejména proti organizovanému zločinu, který by měl se zaměřovat tedy na činnosti, kdy ze které by tedy měly vyplývat konkrétní výsledky v boji proti korupci a tak dále. víte, že máme odvětvové rozdělení působnosti. Rozhodli jsme se, že zjednodušíme a budeme harmonizovat pravidla. Jedna věc je jistá, a to, že tato metoda zprávy musí být hodnocena podle výsledků, takže bude se provádět trvalá kontrola, která je velice důležitá. To rozdělení 50 na 50 mezi komisí a členské státy, to je tedy věc, která se zdá být jasná. A aby nedocházelo k oslabování fondů. V každém případě k tomuto se ještě vrátíme v průběhu dalších úvah, které budou probíhat u tohoto nástroje. Jedna věc je jistá, že přeshraniční rozsah trestné činnosti vyžaduje spolupráci mezi členskými státy na základě důvěry to je také potřeba zohledňovat eh, k tomu, aby se dosáhlo sdílených výsledků a abychom tedy dosáhli stanovených cílů. Je důležité definovat pět, tedy těch pět hlavních priorit, o kterých zde bylo hovořeno a konkrétní a věnovat jim velkou pozornost. Je nutno připomenout, že každá z tě, ke každé z těchto priorit musí být přiděleny jasně definované prostředky, jinak by samozřejmě nebylo možné ohodnotit výsledky, pokud by tedy jasným a transparentním způsobem ty prostředky nebyly poskytovány. Je to, potom je zde další věc, která je také důležitá, tedy kromě činnosti, krátkodobých činností, se potom jedná o řešení krizí. Zde jsme před krátkou dobou hovořili v širším kontextu o tom, co se děje na Lampeduze. Všichni víme, že uprchlíci z eh, afrického rohu tedy prchají přes středozemní moře do této části. Viděli jsme tu skutečnost takovou, jaká je. Solidarita, o tom jsme hovořili, odpovědnost také, ale ono to jasně nevyplývá. Ono jasně nevyplývá ani z prezentace komise, kdo vlastně musí zde, zde projevil větší odhodlání řešení krizí. Ano, je potřeba samozřejmě zde působit, aby se definoval jednak pružný nástroj, který umožňuje rychle reagovat snadněji a aby to také mohlo probíhat ve spolupráci s ostatními agenturami. Takže v této fázi bych ukončil svůj příspěvek. For discussion. Dobře, takže teď diskuze, pan Tavares. Gracias, señor presidente. Voy, eh, voy a hablar en... Děkuji, pane předsedo budu mluvit portugalsky. Takže je to, není to jednoduchá diskuse, kterou zde vedeme. Alespoň tak, jak já to chápu, kdyby Evropa byla federálním státem, tak by nebylo pochybnosti, ale bohužel Evropa není federálním státem, takže se domnívám, že dochází k určitému, že věci se mění, nebo tedy tento základní eh, návrh a zde se již přechází k určitým policejním atributům, aspektům, který patří v podstatě do působnosti státu, co se týká nákupu zařízení například konkrétně pro akce v oblasti o kterých diskutujeme v parlamentu, ale nemůžeme říci, že bylo dosaženo naprosté schody. Protože nejsme federativní stát, což nepůsobí problémy, naopak tak je vlastně nutno so, to, se touto oblasti zabývat také z hlediska spíše bez parlamentní kontroly. Podle mě základní podmínka, kdybychom šli touto cestou, je alespoň to, aby byla zajištěna kontrola parlamentu. Hovoří se zde o nákupu zařízení, ale vůbec jsem neslyšel například o oso- ochraně osobních práv, práv občanů a o další dalších eh, těchto oblastech, protože to, co mi působí největší starosti, to je vzhledem, vzhledem k tomu, že těch 50 prostředků, které by mohly být, nebo které budou poskytovány přímo členským státům, tak často členské státy určitým způsobem potom mění, recyklují tu politiku kterou vlastně nejsou schopny financovat z národních prostředků a využívají k tomu evropské fondy. Není, není to něco, co podléhá striktní kontrole národních parlamentů a ostatně ani kontrole Evropského parlamentu. A jak by Evropský parlament mohl eh, dobře, dobře tyto věci kontrolovat? Potom těch 50%, které bude zprávovat přímo komise, to z mého hlediska nepůsobí problémy, ale zase je potřeba, aby zde byla striktní kontrola e, parlamentu, jaké všechny priority, nákupy materiálu, činnosti musí být podřízeny naší kontrole a, a zejména výboru LIBE, protože se zde jedná o svobody a A jak bych to řekl, abych byl zcela upřímný, tak si nejsem zcela jistý, když se jedná o rozdělování těchto prostředků podle uh, výše HDP, jak, jak zde zaznělo, tak ještě jednou opakuji, že si myslím, že by mělo smysl financovat některé programy v členských státech do výše 90%, ale v každém případě by tam měla být ustanovení, která by se týkala například uh, integrity. Například o, například eh, integrity eh, postup, postupu, tedy to všechno, abychom eh, se také zaměřovali na problémy občanského práva a tak dále. Hovořil Hovořil jste zpravodaj, jsou další kolegové, kteří jsou velmi zapojení do této problematiky, ale já si myslím, že tu diskusi o těchto otázkách ještě můžeme prohloubit. A to i, i tedy za přítomnosti komise samozřejmě, protože to není proto, že ty fondy jsou nižší nebo že prostředky jsou nižší, ale neznamená to, že bychom měli být méně zapojeni a skutečně zasluhuje si to ještě hloubkovou diskusi. Děkuji. Děkuji, pane Tavaresi. Ještě nějaký další příspěvek? Od nějakého dalšího člena? Už někdo další si nechce vzít slovo? V této chvíli? V tom případě to možná uzavřeme. Možná závěrečné slovo ze strany komise a potom ještě zpravodaj. Máte něco ještě? Nějakou připomínku komise? Ne? Prosím. Velmi rychle. Možná bych chtěl opravit jedno nedorozumění. Možná, že jsem to neřekl dost jasně. To, že jsme sem zahrnuli na ten seznam způsobilých činností další činnosti, neznamená, že členské státy je mohou implementovat, aniž by se obtěžovali něčím dalším. Samozřejmě tyto kroky musí zapadat do národních prámů, plánů takže všechny, všechna pravidla pro programování a implementaci, která stanoví horizontální nařízení, platí i pro ten nástroj pro policejní spolupráci. A za druhé, když si přečtete článek 4, který obsahuje seznam způsobilých kroků anebo nových kroků pro testování a ověřování a nákup vybavení, tyto kroky musí odpovídat cílům stanoveným v článku 3 a politickým prioritám dohodnutým na úrovni EU. Takže to rozhodně není tak, že členské státy si prostě ty peníze mohou vzít a investovat je do takového zařízení, do jakého budou chtít. Musí tam být nějaká vazba na dohodnuté politiky, politické priority na úrovni EU. Třeba nový systém UPNR do budoucna nebo jiný systém, který bude znamenat, že členské státy mohou investovat do infrastruktury v oblasti informatiky. To byl záměr. Děkuji. Pane Jakolíno, něco na závěr? Není tu mnoho, co bych chtěl doplnit. Zazněno téměř vše, proběhne později rozprava, která umožní přednést další skutečnosti a program činnosti do budoucnosti je stejný jako u předcházejících bodů. Nechám to na předsedovi. Ať nám o tom něco řekne. calendar. Máme kalendář, máme tady časový plán. V dubnu seminář, prezentace návrhu zprávy v květnu nebo červnu. Lhuta pro pozměňovací návrhy bude v červenci. Posouzení pozměňovacích návrhů v říjnu nebo v listopadu a orientační hlasování proběhne v listopadu. A pokud to je všechno, půjdeme dál na další bod, bod číslo 8. Bod stejné povahy. Fond pro vnitřní bezpečnost, vnější hranice a víza. Naším zpravodajem je kolega Marian Jean Marinescu. Je tady? Je za dveřmi. V každém případě, pokud se za chviličku vrátí, pustíme se stejně do prezentace komise a budeme postupovat stejně. A, výborně. Pan Marinesku, tady vás máme. masová média se mě ptají, co se děje, protože jste schválili tu zprávu. Tady máme jiný právní základ. Tento nástroj vychází ze šengenského AKI. A teď pokud je o ten fond pro vnitřní bezpečnost, vyslechneme si komisi. Bude to opět paní Belinda Pike. Je to paní Belinda Pike? Může si vzít slovo? A potom si poslechneme dánské předsednictví a našeho zpravodaje pana Marinesku. Takže pan Pajk, prosím. Paní Pajk, pardon. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Fond pro vnitřní bezpečnost, jak už jsem říkala na začátku, vidíme jako jeden fond, ale z právních důvodů musíme předložit dva nástroje. Ale očekáváme, že na základě společné zprávy členské státy budou předkládat národní programy, které pokryjí obě části Fondu pro vnitřní bezpečnost. A zprávu hranic považujeme za důležitou součást strategie vnitřní bezpečnosti. Konkrétním cílem tohoto nástroje je především zpráva hranic, aby se na jednu stranu zajistila vysoká úroveň ochrany vnějších hranic, na druhou stranu bezpečný přechod v souladu s unijním aké pro vnější hranice a dalším cílem je podpořit společnou vízovou politiku k usnadnění legitimních cest a k zajištění rovného zacházení s příslušníky třetích zemí a k boji s migrací. Fond pro vnitřní bezpečnost má celkový rozpočet. Celkový rozpočet je 3,5 miliardy, z toho jsou 2 miliardy pod společnou zprávou a je to rozděleno na část, která je pevně daná už teď na základě kritérií spojených s objektivními faktory, jako je třeba délka hranice a podobně. A podrobněji jsou tato kritéria stanovena v materiálu, který jsme dali členům výboru. Takže 1,2 miliardy už jsou teď rozděleny pevně. A vychází to z toho, že každý členský stát by měl mít minimální částku bez ohledu na to, kde se nachází. Každý stát bude mít alespoň určité operační náklady, které vychází z implementace šengenského AKY. A pak je tady další část. 450 milionů eur. To se má rozdělovat flexibilně v závislosti na tom, v jaké míře chtějí zavádět opatření uvedená v příloze k nařízení. Buď na základě konzulní spolupráce, anebo pokud je o nákup společného vybavení pro operace Frontexu, k tomu se ještě vrátím. A pak umožňujeme navýšení financování na základě hodnocení polovní období, to je 350 milionů. A upozornila bych na to, že pod sdílenou zprávou jsme také vyčlenili 150 milionů eur pro speciální transitní program, abychom zohlednili specifickou situaci Litvy. Takže 2 miliardy pod společnou zprávou a zbytek těch prostředků je pod centralizovanou zprávou, ale lvý podíl je teď vyčleněn pro balíček inteligentních hranic, což jsou návrhy, které komise předloží do léta a týká se to systému vstupu a výstupu, a registrovaných cestujících. Parlament si možná vzpomíná, že jsme předložili sdělení na podzim. Za dánského předsednictví se konala konference. Spoluorganizátorem bylo Nizozemsko a zúčastnila se řada poslanců, včetně paní Kellerové. A my doufáme, že tyto právní návrhy předložíme do léta, jak už jsem říkala. Ale už teď jsme vyčlenili v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost té části pro hranice 1,5 miliardy na rozvoj na úrovni členských států i na centrální úrovni. A také pro operační systémy na centrální úrovni. A pak je tam 270 milionů pro činnost na úrovni EU. Možná bych mohla zdůraznit některé prvky, nástroje pro hranice a víza. Je tam širší působnost než teď ve Fondu pro hranice a konkrétně to pokrývá všechny aspekty integrované zprávy hranic. V souladu s tím čtyřstupňovým přístupem nebo modelem, to znamená opatření pro třetí země, spolupráce se sousedními zeměmi, kontrola hranic a opatření v oblasti svobody pohybu přímo na území. Za druhé, a to je důležitá inovace, Předpokládáme, že až 50 až polovina té částky, která má být pod společnou zprávou členských států, by se mohla dávat na operační podporu, konkrétně na podporu zprávy hranic, na podporu rozvoje společné výzve politiky a na podporu provozu jednotlivých systémů informatiky, jako je třeba SIS a případně také budoucí systém pro vstup a výstup a program pro registrované cestující. Tato provozní podpora je podmíněna dodržením šengenského AKY ze strany příslušného členského státu a konkrétně článku 10.2. Z toho je jasné, že o, o provozní podpora se může poskytnout pouze tehdy, když členský stát splní podmínky a dodrží AKY pro hranice a víza a také unijní standardy a pokyny pro dobrou zprávu u hranic a víz. A já vím, že ty podmínky u toho fondu jsou důležité pro zpravodaje. Už jsme s ním o tom začali diskutovat. A třetí prvek, který bych chtěla zdůraznit, který se týká Fondu pro vnitřní bezpečnost, pro hranice a víza, souvisí se šengenskou zprávou. Já už jsem o tom mluvila, když jsem reagovala na otázku pana Muldera ale ten fond podpoří mechanismus hodnocení a sledování k ověření uplatňování šengenského aky, především, jak jsem říkala, financováním provozu tohoto mechanismu na základě technické pomoci a za druhé tím, že budou zavedeny podmínky, které vycházejí z držování šengenského aky, aby bylo možné odsouhlasit eh, provozní pomoc pro členské státy. A za třetí, jako jsem říkala, členské státy budou muset znovu přidělit prostředky pokud se přes šengenský hodnotící mechanismus zjistí určité nedostatky na správě, ve správě hranic v příslušném členském státě. Čtvrtý aspekt, který chci zdůraznit, je vazba na návrh Euros Europe. Myslím, že pan Moulder je tady zpravodajem. Podle tohoto fondu, na základě tohoto fondu bychom byli schopni financovat zavádění a sledování tohoto systému Týká se to také infrastruktury a systému v členských státech. Pátý prvek tohoto návrhu je to, že chceme posílit operační potenciál agentury Frontex v souladu s upraveným nařízením, které odsouhlasil parlament a rada na konci loňského roku. A konkrétně by členské státy mohly dostat další prostředky, mluvila jsem o flexibilní částce ve společné zprávě, pokud se dohodnou na tom, že nakoupí dopravní prostředky a vybavení, které jsou nutné pro společné operace agentury Frontex. A my s Frontexem pracujeme na pokynech, kterými se budou členské státy řídit z hlediska toho, jaký typ zařízení by byl vhodný pro ty společné operace. A poslední věc, tuto možnost flexibilních částek využíváme jako pobídku pro členské státy, aby přispívali k celoevropským zájmům tím, že zajistí možnost financování zavádění konzulární spolupráce alespoň mezi dvěma členskými státy, aby mohli vydávat víza ve společném aplikačním centru, třeba ve třetí zemi, ve společném centru pro podávání žádostí. Takže tyto prostředky bychom byli schopni využít i na podporu větší spolupráce z hlediska prezentace EU a mechanismu zprávy hranic mimo EU. To je vše z mé strany. Ráno odpovím na dotazy, pane předsedo. Děkuji a není paní Meller za dánské předsednictví. Děkuji mnohokrát. Dnes naposledy. Děkuji. I u tohoto nařízení předsednictví může být velmi stručné. Došla, došlo k plní mě názoru v pracovní skupině rady mezi členskými státy s komisí. Bylo to v lednu a jako u dalších návrhů členské státy vítají záměr komise zjednodušit administrativu a poskytnout větší pružnost při zprávě fondu. První čtení tohoto návrhu začne zítra a z tohoto důvodu nemohu doplnit nic dalšího pro dnešek, ale nakonec ještě chci do, dodat, že i zde tedy se těším na spolupráci s parlamentem ani pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Naplnění tohoto nařízení se opírá o dialog vedený komisí s členskými státy, s každým z členských států. A já bych chtěl požádat komisi, kdy má tento dialog skončit. Protože v nařízení nebo jiném dokumentu takový termín není. Jsou tu termíny pro členské státy, že do tří měsíců od konce dialogu by měly předložit národní plány. Ale já jsem nikdy nezaznamenal lhůtu pro dokončení dialogu. A také bych rád požádal komisi, jak vnímá úvod toho, co je řečeno v národních plánech. Hovořím o legislativních eh, krocích, nová, nové šengenské hodnocení, inteligentní hranice, vše, co v současné době v procesu příprav. Jsem přesvědčen, že realizace SISu bude mít vliv na národní programy. Tedy jak se komise dívá na zapracování těchto otázek do národních plánů. A konečně chtěl bych vás požádat, jak byly rozděleny finanční prostředky. S přihlednutím k tomu, že v současnosti neexistují národní plány. Jaká kritéria byla použita pro rozdělení finančních prostředků? Je tu skutečně hodnocení v polovině programu, kde je možné určité věci korigovat, ale ty hlavní částky už byly alokovány od samého počátku a mě by zajímalo, podle jakých kritérií. Děkuji. Takže nyní nastane rozprava pan Enciu jako první. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci přivítat iniciativu zachovat tento finanční nástroj pro víza po roce 2014. Právě jak uvedla komise, členské státy zajišťují základní službu na úrovni EU, protože je to možné pro zprávu části šengenské hranice a nikoli pouze národních hranic. Takže je přirozené, že Evropská unie podporuje toto úsilí členských států. Ale chci zdůraznit, že tato podpora by měla být podmíněna. A nejdůležitější podmínkou by mělo být dodržovat šengenské aky. A z tohoto důvodu vítám podmínky uložené komisí, protože ještě jednou jsme zaznamenali, že když bude třeba takovýto hodnotící mechanismus a správné řízení šengenské oblasti, tak potom se nám povede získat zpět vzájemnou důvěru v rámci Schengenu a věřím, že členské státy pochopí význam celého balíčku pro šengenskou oblast a budou připraveny vyjednávat tak, abychom byli schopni schválit změny kodexu hranic. Pan Marinesku, náš zpravodaj, vedl podobné úvahy jako já. A já bych chtěl zdůraznit eh, důležitou věc. A věřím, že to bude správně vnímáno radou i komisí. Domnívám se, že 1,1 miliardy euro, což je částka uvedená pro zavedení systému inteligentních hranic, je velmi pozitivní, ale naše priorita v současnosti je tedy není systém entry exist nebo systém RTB. A nemyslím si, že bychom souhlasili se zahájením vyjednávání o balíčku inteligentní hranice. Dokud naše priority nebudou do, realizovány SIS-2, šengenský balíček, asilový balíček a také nelegální migrace a příslušný balíček. Já bych zde chtěl říci, že jsem se zúčastnil s paní Keller na konferenci o inteligentních hradincích v Kodani. Mám závěrem otázky na komisi. Za prvé, jaká jsou kritéria, na základě nichž byly alokovány prostředky pro jednotlivé členské státy? Protože v návrhu je uvedeno, že v období 2010-2012 Toto bude referenční období pro alokování prostředků. Myslíte si, že je třeba brát v úvahu prvky, jako je délka vnějších hranic, počet osob překračujících hranice a podobně. Dále uvádíte, že akce pro znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích nemají nárok na financování, ale ty, Vzhledem tomu, že tyto dočasné kontroly jsou znovu zaváděny v zájmu ochrany svobody pohybu, nemyslíte si, že by, tyto, že by to mělo být způsobilé, protože je to v souladu s kritérii pro tento fond, to je svobodu, svoboda pohybu v šengenské oblasti. Děkuji. Paní Keller. Děkuji. Řada otázek u obecných ustanovení se týká i této problematiky, kde je zapojen do politického delegu a podobně. A jdu stejný svět jako pan Enciu. Máme alokovat velkou částku na něco, co zatím ani nezaznamenalo za, začátek legislativního procesu. Takže to je skutečně velmi obtížné A kromě toho, to je sice politická diskuse, ale vytvořit další databáze, a sice velkou databázi, přičemž nevíme, z jakých okolností bude fungovat, to je také problematické. To platí pro EUSO. I tady to bude stát eh, velké prostředky, bude to finančně náročné a bude to tak drahé, že to vlastně eh, překoná vše, co je ve zprávě. Konkrétně hovoříte o některých pilotních projektech pro poslední spolupráce s třetími zeměmi. Ty by mohly být eh, z tohoto fondu financovány. Můžete to nějak rozvést, můžete to konkretizovat. A také bych chtěla vědět, Mohou být prostředky z ISF také využity na náklady členských států u inteligentních hranic? Je možné odčerpat prostředky z ISF za tímto účelem? anebo to bude všechno přímo řízené, pokud jde o inteligentní hranice. A ještě se vracím k další otázce. Omez, omezené uplatnění finančních korekcí. To je v obecných ustanoveních eh, článek 42 odstavec 2, kde je řečeno porušení příslušných eh, národních či unijních eh, zákonů povede ke, ke zrušení úhrady. Pokud hrozí, že toto narušení ohrozí tedy dohodnuté částky pro výplatu, proč tedy nastává toto omezení? Děkuji, paní Holmajer. Um, Děkuji, velmi krátká připomínka. Určitě o tomto dokumentu budeme jednat i ve výboru pro rozpočet, který je spoluodpovědný. Určitě na tom budeme také intenzivně pracovat. Co mě napadlo při pročítání, je ten entry-exit systém. To je vlastně, když nějaké velkého projektu a já mohu říct si upřímně, že bych byla ráda, kdyby to skutečně do, dobře fungovalo. Než tedy se vrhneme do dalších, tak musíme nejprve se ujistit, že skutečně to, o čem jsme rozhodli, se také uplatňuje, se realizuje do praxe, že nedochází k příslušným, k velkým spožděním a k velkým nedostatkům. A potom v této souvislosti je pro nás také velmi důležité, aby Frontex mohl reagovat flexibilně, to znamená na potřeby a na okamžité události, tak aby mohl podporovat a pomoci na, na žádost členských států, aby abychom nezjišťovali, že Frontex v podstatě není schopný reakce, když je zapotřebí v určitých okolnostech. Myslím si, že Frontex hraje velmi důležitou roli a měl by reagovat skutečně tam, kdy je požádán, kdy je apelován. Uh, a ne to, co jsme již vlastně naplánovali rok předem nebo dva roky, dva roky předem tyto akce. To je důležité, aby dokázal také rychle pomoci a zareagovat, i když to není naplán, tam, kde to není naplánováno nebo naprogramovatelné. Tuto flexibilitu musíme skutečně eh, požadovat také eh, u Frontexu a podporovat ji. Děkuji. Děkuji teď komise paní Pajk. Um, Děkuji. Začala bych asi tím posledním bodem, kde jde o to, jak je důležitý Frontex. A včera jsme měli zasedání správní rady. Týká se to i tady upraveného nařízení a opravdu parlament a rada, když přijímali rozpočet na rok 2020, pardon, 12, také dali možnost upravit rozpočet pro tento rok, rozpočet pro Frontex, aby se zohlednili nové úkoly podle tohoto nařízení. Zatím jsme ještě neobdrželi formálně změnu toho rozpočtu, ale mohu vám říct, že cílem je pozměnit zřizování nebo strukturu pracovníků, aby tam byl například pracovník pro základní práva, aby se zajistilo, že koordinující pracovníci pro společné operace budou pracovníci agentury a ne národní experti. Takže zanikne místo národního experta a bude tam agent. Nicméně, jak jsem říkal, rada to právě eh, převzala. Takže kolem toho je opravdu hodně diskuzí, bylo kolem toho hodně diskuzí. A teď některé z těch dalších věcí. Jaká je lhůta pro politický dialog? Těžko říct, protože politický dialog nemůžeme zahájit, dokud nebudou přijata nařízení. Komise má v úmyslu zveřejnit sdělení ve kterém bude stanovený celý ten proces a očekávání, která má se pojít s politickým dialogem, ale nedokážu přesně říct, kdy to bude, protože to bude také záležet na tom, kdy se Rada s parlamentem dohodnou na nařízení. Jasné je to, že je zájmu všech, aby členské státy měly možnost stanovit si národní programy na období 2014 až 2020, aby je přijali pokud možno v roce 2014. Takže v komisi očekáváme intenzivní období v příštím roce, zřejmě druhé a třetí čtvrtletí a to bude ten politický dialog s členskými státy. Pokud je o to, jak se ty prostředky rozdělují, příloha jedna k návrhu obsahuje tabulku, tam jsou částky nebo východiska, základy pro národní programy členských států. A my jsme si vzali částky přidělené pro období 2010 až 2012 na základě fondu pro vnější hranice a připomínáme, že kritéria pro rozdělování prostředků u tohoto fondu jsou především 30 je to vážené 30 pro vnější pozemské hranice, pokud je o délku a zatížení, 35 pro vnější námořní hranice, zase délka a zatížení a za třetí 20 na letiště, počty a zatížení a 15 pro konzulární úřady, zase počty a zatížení. Podrobná kritéria jsou stanovena ve Fondu pro vnější hranice. To je tedy základ pro rozdělování těchto prostředků. Pokud jde o inteligentní hranice, komise se domnívala, že je důležité, vzhledem k tomu, že jsme v našem pracovním programu za loňský a letošní rok uvedli, že komise má v úmyslu předložit návrh pro inteligentní hranice v reakci na opakující se závěry rady a také loňské závěry z Evropské rady, které nás vyzývaly, abychom urychleně přistoupili k předložení návrhů. Už v, ve sdělení z loňském roce, z podzimu, jsme si stanovili rozsah těch systémů a těch programů vstupu, výstupu a registrovaných cestujících a už bylo také řečeno na konferenci, že financování tohoto vývoje, jak na národní, tak centrální úrovni, bude z té částky 1,1 miliardy. Provozní náklady na centrální úrovni budou z této částky, to je článek 15 toho nařízení. Členské státy by se pak mohly rozhodnout, jestli chtějí část svých národních programů využít v rámci tohoto fondu k financování národní části. Tolik tedy k provozním nákladům. Beru na vědomí to, že bychom měli počkat, až uvidíme, jak fungují ostatní systémy, než se budeme pouštět do nových systémů. Já myslím, že bychom neměli podceňovat to, čeho jsme dosáhli. Vízový informační systém už je v provozu, funguje dobře. Schengenský informační systém, myslím, skýtá poučení pro vývoj systému. A myslím, že jedno z největších poučení je to, že rozvoj by se měl začít, až se dohodne, co by ten systém měl dělat. A proto by se to plánovalo tak, že vývoj těchto inteligentních systémů pro hranice, pokud se parlament a rada dohodnou, že ten, to vývojové stádium začalo až po přijetí nařízení. Takže my vycházíme z toho, že pokud se parlament a rada dohodnou, dejme tomu v roce 2014, pak přijde vývojová fáze rok 2015 až 17 a pak by byly ty systémy uvedeny do provozu v roce 2018. A protože toto všechno je opravdu důležité, je to finanční závazek a musí to udělat všechny členské státy, je důležité dát to najevo už teď. ISF. My chápeme, že diskuze o legislativním návrhu o víceletém finančním rámci do jisté míry jsou provázané, to plně chápeme. Já myslím, že to jsou ty hlavní věci. Pan Marinesku se také ptal, jak zohledňujeme například vývoj šenkenského hodnotícího mechanismu, vstup, výstup a tak dále. My se domníváme, že konkrétně to financování je k dispozici pro členské státy u národních programů. Očekáváme, že vývoj bude takový, třeba Eurosol, tam to nařízení teď projednáváte, ale už se začalo pracovat na různých aspektech tohoto systému Eurosur a členské státy už teď vidí, jaký typ financování bude nutný. Takže já předpokládám, že ten návrh, který jsme předložili, je dostatečně flexibilní k tomu, aby se zohlednilo, že alespoň doufáme, dojde k vývoji v systému šengenské zprávy, v kontextu a v hodnotícím mechanismu. A ještě bych konkrétně navázala na to, že kontroly vnitřních hranic by měly být způsobilé pro financování z Fondu pro vnitřní bezpečnost. Bez pochyby jste si všimli, že v článku 4.4 konkrétně uvádíme, že podle nás způsobila nejsou. Cílem toho všeho, co děláme, je vyhnout se dočasného znovu zavádění vnitřních kontrol na hranicích a pokud k tomu dojde a parlament teď projednává změnu šengenského kodexu, má to být dočasné a má se to týkat specifických situací. Podle nás není nutné předpokládat proto další finanční prostředky. Ale doufám, že brzy uvidíme pokrok, aby se zajistilo, že rozhodnutí, která se mají přijímat pro dočasné znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích, jak bylo řečeno, dají možnost ostatním členským státům, aby se vyjádřili k dopadu a aby mohli ovlivnit taková rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Pane Marinesku, chcete to uzavřít? Já zatím nemám nic zvláštního, pane předsedo, jen chci poděkovat komisi za výbornou spolupráci a také radě za budoucí výbornou spolupráci, ve kterou doufám. Děkuji vám. Dobře, děkujeme, děkujeme pane Marinesku. A opakuji, připomínám, že posloupnost práce bude taková, že bude seminář, návrh zprávy, lhuta pro pozměňovací návrhy, posouzení pozměňovacích návrhů, orientační hlasování. Byl to stejný časový plán, jako jsme si stanovili pro ostatní iniciativy ve vztahu k víceletému finančnímu rámci. Všechny ty věci, které jsme projednávali společně dnes odpoledne. A teď se dostáváme k poslednímu bodu dnešního odpoledne přičemž zítra budeme pokračovat 9 ráno. A je to bod číslo 8, priority Evropského parlamentu pro rozpočet na rok 2013. A to se týká výměny názorů s hlavním zpravodajem pro rozpočet na rok 2013, kterým je pan Giovanni Lavia. My kolegu Laviu vítáme. A prosíme, aby nám uvedl návrh rozpočtu. který komise očekává v blízké době. Bude to 25. dubna podle plánu. A byli bychom rádi, kdyby nás seznámil s návrhem stanoviska k prioritám. Vyslechneme si tedy pana Laviu a potom budeme mít příležitost pro diskuzi. Pan Lavia. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Jak jste již řekl, tak na poslední plenárním zasedání jsme dokončili první část toho dlouhého procesu, který ke konci roku nás by měl nás dovést tedy ke schválení rozpočtu na rok 2013. V podstatě jsme na plenárce schválili hlavní směry pro tento rozpočet na rok 2013 a stanovili jsme určité obecné aspekty, které jsou pro parlament přednostní. Všechny ty ostatní věci, ty detaily, které se týkají různých rozpočtových linek a jednotlivých rubrik, tak tím se budeme eh, zabývat v rámci trialogu, na kterém samozřejmě eh, doufám, že se budou účastnit eh, zástupci všech příslušných výborů, abychom mohli tedy provádět konkrétní hodnocení a rozhodnout potom o jednotlivých rubrikách rozpočtu. Budu tedy úzce spolupracovat se všemi zpravodaji stanovisek a společně zpracujeme, připravíme mandát pro trialog. Určitě víte, milí kolegové, že rozpočet na rok 2013, kterým se zde zabýváme, je poslední se ze současného víceletého finančního rámce. A jak je tomu vždy u posledního rozpočtu, tak věnujeme konkrétní velmi přísnou pozornost platbám přidělování plateb. Protože nyní potřebujeme zvláštní zdroje pro platby na základě eh, závazků z předešlých let, takže je to mimořádně důležité. Tedy předběžný rozpočet ten budeme provádět po dohodě na rok 2011. Víte, že pro rok 2011 jsme měli dost problémů s uzavřením rozpočtového období, protože rada chtěla stanovit určité limity pro platby, které již byly i tak velmi omezené. Takže na konci roku to vedlo, vedlo k tomu, vlastně, takže byla zpráva z roku 2011 složena na rok 2012 a až v posledních měsících se podařilo předložit žádosti o platbu na 16 miliard eur Eh, bylo poskytnuty platby pouze do výše 5 milionů, takže vlastně těch zbývající, se zbývající částka musí měla být proplacena v účet v hospodářském roce 2012, což znamená, že v průběhu letošního roku budeme muset eh, velmi bedlivě sledovat postup, průběh těchto plateb, abychom se vyhnuli k tomu, že při závěrce rozpočtu aby se tyto problémy, na které jsme naráželi, ještě nezvýš, nezhoršily. Zaměřili jsme naši pozornost na dva všeobecné aspekty a zde bych se chvíli pozdržel u těchto aspektů. Jednak růst a rozvoj. Víte, že to je téma, které je které hm, stanovila parlament a rada jakožto prioritní téma v tomto období krize. A potom je další velmi důležité téma a to zaměstnanost. Víte, že je velmi vysoká nezaměstnanost, zejména u mladých lidí a to v mnoha evropských zemích, zejména v Jižní Evropě. Také jsme chtě, věnovali pozornost malým a středním podnikům, protože to jsou vlastně právě malé a střední podniky, které v posledním desetiletí, který absorbovalo 85 nových, nebo vytvořili no, 85 nových pracovních míst. Takže malým a středním podnikům věnujeme velmi zvýšenou pozornost. budeme samozřejmě o tomto všem hovořit, až budeme eh, diskutovat o mandátu pro trialog, kde se budeme zabývat jednotlivými rubrikami. Rád bych požádal komisi, komisi, abychom spolupracovali na kapitolách, které patří do její působnosti. Dále bych chtěl zdůraznit jiný aspekt, a to pilotní projekty, přípravné akce což jsou normálně priority, které stanovuje parlament pro uh, zaaktivování nebo pro vyvolání určitých iniciativ u témat, které nejsou pokryty eh, konkrétními rozpočtovými rubrikami. Pokud se tedy týká pilotních projektů, těch přípravných akcí, tak jsme stanovili harmonogram konkrétních akcí, který nám umožní tyto iniciativy předložit mm, předem výkonnému výboru, tak aby se zhodnotila proveditelnost těchto akcí protože když nemáme konkrétní rozpočtové linky, které by mohly tyto aktivity pokrýt, tak v loňském roce jsme příslušnému výboru, tedy výboru LIBE, jsme ho požádali, aby rozpočtovému výrobu, vý, výboru do konce května předložili návrhy pro přípravné akce a pilotní projekty na následující rok tyto, tak, aby bylo možno v červnu tyto návrhy předložit výkonnému výboru, aby tento provedl předběžné hodnocení proveditelnosti těchto akcí a projektů a potom, abychom je mohli zahrnout do balíčku, o kterém bude parlament hlasovat po letních prázdninách. Jedna věc je jasná. Komise eh, musí úzce spolupracovat se spravodajem tak, aby bylo možno do konce roku uzavřít tento návrh parlamentu s co nejširším možnou spolupráci, v co nejširší možné spolupráci, aby potom to mohlo přejít v poslední fázi do vyjednávání s radou a abychom byli tedy vybaveni sil, silným mandátem, který bude podporovat co největší, eh, nejširší většina poslanců, abychom tedy podpořili rozpočet na rok 2013. Prospektiva. Děkuji vám, pane poslanče. A víme, že výbor Libe už jmenoval zpravodaje. Je to pan Jakolino, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Lavíjovi za zprávu, kterou nám nyní předložil, která je nesmírně konkrétní a syntetická. Hovoří o záměrech rozpočtu, který bude mít eh, objektivní a specifické cíle. Pan Lavia to několikrát zmínil, řekl to i minulý týden ve Štrasburku. Cílem je růst, rozvoj, ale také úspornost. A my bychom uvítali takový podíl který by souvisel s vnitřní bezpečností, tedy hovořím o vlastním výboru, tedy všechny zdroje, které se týkají spravedlnosti a vnitřních věcí. A je tu také související téma. Je třeba brát v úvahu agentury, které spolupracují s výborem pro s naším výborem a je třeba také podpořit eh, ta opatření, která budou fungovat až od roku 2014. Tedy zajistit kontinuitu. Rok 2013 bude rokem, kdy koncepčně, když ne právně, bude spuštěna tato otázka. A hovoříme o solidaritě a neměli bychom také zapomínat na důvěru občanů v aktivity parlamentu, protože parlament má rozpočtovou pravomoc a je třeba zajistit dostatečnou důvěru ze strany občanů. Je to důležité, protože veškeré aktivity, tak jak o ní hovořil zpravodaj, jsou na seznamu priorit a bere to v úvahu také úvahy a návrhy, které by měly v duchu solidarity být zmíněny v našem výboru. Podle termínu zmíněných s eh, bychom měli dospět k rozpočtu, který měl odpírat potřebám Unie. Děkuji. Pan Busutil si přeje komentovat. Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se radši anglicky pokud vám to nebude vadit. Ano, pane předsedo, já věřím, určitě jste zaznamenal ironii v tom, že jsme hlasovali o alokaci zpráv, všichni byli přítomni, ale když hovoříme o rozpočtu v jedné z nejdůležitějších oblastí, tak jsou tu asi tři, čtyři poslanci, kteří vedou rozpravu o rozpočtu se spravodajem, ale chci poděkat, poděkovat panu Laviovi za tuto výměnu názoru. Považuji za velmi důležitou. Je to důležité, protože všichni víme, že rozpočet 1% z celkové částky rozpočtu EU pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí je velmi nedostačující a to je klíčový bod, který by měl mít pan Lavia na paměti. To je jedna z nejdůležitějších politických oblastí Evropské unie, kterou řeší náš výbor. A jsme tady v situaci, kdy máme pouze 1% celkového rozpočtu Unie. A já říkám, že to je asi nedostatečné. A žádám pana Laviu, aby si zaznamenal, že občané se zajímají o spravedlnost, zajímají se o vnitřní věci, zejména jsou znepokojeni terorismem, policejní spoluprácí, otázkami asilovými a potřebujeme finanční zdroje pro to, abychom byli schopni plnit to, co je v našich politikách v této oblasti. A chci také připomenout panu zpravodaji, že je tu rostoucí počet agentur, za něž odpovídá náš výbor. Většina z těchto agentur jsou agentury mladé, které se stále rozvíjejí, které stále nabírají pracovníky, které se stále strukturují a organizují a mají plnit svůj mandát. A je dobré zde poznamenat, že pan Lavia sám pochází ze Sicilie a v oblasti přistělovalectví jednoduše pochopí význam těchto politických oblastí, které také vyžadují velký objem finančních prostředků. Když například je třeba vyvinout tlak na Frontex, aby posílil své mise na námořní hranici, tak můžeme tak činit pouze, pokud eh, je tu dostatečná alokace finančních prostředků pro tuto agenturu. Podobně jako pro další. Takže závěrem, pane předsedo, domnívám se, že není náhodou, že jsme vybrali pana Jakolína, aby byl navrhovatelem stanoviska za náš výbor. Také pochází ze Sicílie a jeho spolupráce s panem Laviou se ukáže jako nesmírně prospěšná pro náš výbor. Děkuji. Děkuji. Bereme váš komentář na o tom jiskření je to velmi nestabilní, když probíhá tento mocenský boj při některých hlasová, eh, hlasování. Ano, zažili jsme, zažili jsme i úplné výpadky elektřiny z důvodu tohoto jiskření. A netýká se to pouze sicilského rozpočtu, ale rozpočtu celé Evropské unie. Takže zazní některé komentáře paní Keller a paní Holmajer. Chcete být první, paní Keller? Prosím. Děkuji. Samozřejmě Simonem velkým plusem je, že je možné zařadit větší priority a seznam, sestavit další seznam přání. Naprosto sdílím stanovisko, že je tam velmi málo prostředků pro oblast vnitřních věcí a i když existuje potřeba zdrojů v této oblasti, tak bychom měli být skutečně pozorní, kde jsou peníze potřeba, ale neměli bychom také vynakládat příliš, tedy snažit se o to, aby nebylo potřeba více prostředků. A evidentně vznikly agentury, tyto agentury dostávají stále více nových úkolů podle Lisabonské smlouvy, o tom jsme mluvili loni, zejména hovořím o EASu tam je obrovské množství úkolů a je třeba stále podporovat tuto agenturu. A také EDPS, kontrolu osobních údajů, tak i to by nemělo být podfinancováno. A další otázka je obecnější. Je skutečně důležité nejen v naší oblasti, abychom byli schopni provádět kvalitní hodnocení, abychom byli schopni připravovat ty politiky. Nemá smysl dělat nové politiky, když ani nevíme, zda ty politiky dřívější se osvědčily. Takže je třeba provádět dobré hodnocení. No to je důležité a, a samozřejmě to také něco stojí. Další důležitá oblast, která nás bude provázet, je fond pro uprchlíky. Situace v Řecku se příliš nezlepšila. A stále musíme i do toho dávat peníze. Další věc v oblasti rozpočtu, kterou bychom měli řešit v určité fázi, je sklon agentur. Frontex to dělá neustále. Získat rozpočet a potom prostřed roku požádat o dodatkový rozpočet, což eh, neprochází naším výborem. Takže my připravíme rozpočet pro agenturu, ale po půl roce se ukáže, že se do té agentury musí přidat prostředky. Měly by být v rozpočtu určité rezervy. A ta agentura by nám měla říci, jaké jsou potřeby. A může dojít ke škrtu, ale není příliš transparentní, když se ten rozpočet potom navyšuje po půl roce nebo po několika měsících dokonce. Takže i ta otázka by měla být řešena. Nevím, jestli se nám to podaří. A obecně je to problém. Děkuji. Děkuji, paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo, vážený kolego, pane Lavia. Myslím se, že v současné době se ukazuje, že úkoly, o kterých hovořil pan Busutil nebo kolegyně Keller, vyžadují dostatek finančních prostředků, aby, protože tento, tato oblast policejní spolupráce nebo otázky přistěhovalectví se stále ještě rozvíjejí. Otázky, kdy tedy vlastně musíme chránit společně evropské hranice s pomocí Frontexu. Ano, tyto, těmto úkolům se skutečně musíme věnovat a k tomu přistupuje ještě nová oblast. Uh, ve které se Evropa musí tedy zaujmout jasnou pozici vůči Latinské Americe a USA, to je cyber kriminali, kriminalita, kde vlastně se líbe také zabývá otázkami spojenými s touto počítačovou cyberkriminalitou. Zde je potřeba jednak vyvíjet preventivní činnosti, preventivní opatření, ale potom také vyhledávat mezinárodní sítě Eh, trestně, eh, trestné činnosti v oblasti cyberkriminality. Také výbor pro průmysl se zabývá těmito otázkami, protože to způsobuje zásad velmi vysoké hospodářské škody ve výši miliard, které zejména se hovoří o velkých podnicích, ale také eh, jsme se bavili se zástupci středních podniků a i vlastně také mají tedy zkušenosti s tímto odvětvím a upozorňují na to, že na toto se také musíme v roce 2013 ještě více zabývat, abych skutečně Evropská unie eh, vyvíjela patřičnou činnost v této oblasti a ve vyhledávání mezinárodních sítí komise zveřejnila 28. března první sdělení v tomto smyslu a my samozřejmě také v průběhu roku 2013 musíme re- reagovat rozumně, protože ty hospodářské škody v mezidobí jsou tak vysoké, že je nemůžeme ignorovat a pouze jednotlivé samotné členské státy toto nemohou řešit, protože jsou to mezinárodní sítě, takže to vyžaduje mezinárodní přeshraniční spolupráci, protože se tam jedná i o nová, stále eh, lepší eh, počítačová vybavení a je tady potřeba eh, spolupracovat také s Europolem, s daňovými úřady a tak dále. V této souvislosti je důležité říci, ono to vlastně diskutovali jsme se zástupci středních podniků a takže myslím si, že je důležité právě tuto oblast cyberkriminality tedy také zahrnout. Děkuji, pan Bronz. Poslední bod, než dáme konečné slovo panu Laviovi. Děkuji, já se budu držet dál od výdajů na spravedlnost a vnitro. Pan Lavia mluvil o ekonomických cílech. To není jeho kritika. On nerozhoduje o hospodářské politice Evropské unie ale je to kritika Evropské unie. On zmínil na jednu stranu růst a rozvoj a na druhou stranu zaměstnanost jako dvě nejvyšší priority v rozpočtu. Pokud to tak je, tak proč se Evropská unie proč Evropská unie trvá na jednu měnu, na jedné měně. Kdybychom se vrátili k, samo, k jednotlivým měnám, tak bychom umožnili růst na základě vývozu. Proč máme společnou, společný směrný kurz? Ten přece nemůže být nebo eh, sazby úrokové, ty nemohou být vhodné pro všechny země. Takové země jako Čína, která má uměle snížené mzdy, ničí výrobní průmysl v Evropě. Proč si myslí Evropa, že nezaměstnaní by měli soutěžit s uchazeči o azyl a legálními i nelegálními přistěhovalci o práci. Děkuji. Děkuji, pane Vorksy. Pane Lavia, slyšel jste připomínky, možná se k tomu teď můžete vyjádřit. Vážení členové výboru Libe, vy jste dali na stůl zajímavé věci. Já myslím, že vzhledem k tomu, kolik máme peněz na rozpočet na rok 2012 pro spravedlnost a vnitro, nejsou moc vysoké, ale je zřejmé, že toto je výsledkem dlouhodobého vývoje a my se musíme držet stropu víceletého finančního rámce na poslední léta, na předchozí rámce. A je jisté, že marži nemáme moc vysokou a musíme lépe využívat ty peníze, které máme v rámci toho stropu podle víceletého finančního rámce. Já dobře vím, jak zmínil Simon Busutil, že potřebujeme pro nové agentury víc peněz. Ale musíme, a to opakuji, musíme lépe využít peníze, které máme v současném finančním rámci pro nový víceletý finanční rámec, o kterém jednáme. Potřebujeme konečná čísla pro nový víceletý finanční rámec. Je, je pravda, jak říká pan Keller a ostatní, že musíme přikládat velký význam dalším položkám v rozpočtu, jako je fond pro uprchlíky, a také celá politika přistěhovalecká. Jak víte, v rozpočtu na předchozí rok jsme našli dobrou rovnováhu pro fond pro uprchlíky na jednu stranu a imigrační politiku na straně druhé. Já jsem tady také proto, abych si poslechl, jaké priority má ostatní, má další výbor a co musíme dělat proto, abychom lépe využili ty peníze, které máme. Také tady byla otázka na kybernetickou bezpečnost a kriminalitu. Já si také myslím, že toho musíme udělat víc, protože je to evropský problém a ne problém národní. A musíme na této věci spolupracovat. A v neposlední řadě chci odpovědět panu Bronxovi. Problém je ten, no, problém, který zmínil, je velký, ale nemůže na to odpovědět hlavní zpravodaj. Musí proběhnout velká diskuze. Já jsem byl pro takovou diskuzi, ale mluvit proti Evropě není možné vždy. To je další otázka. Ale já myslím, že na to ještě přijde ten správný čas. Děkuji. Děkuji, pane Lavia, děkuji za odvedenou práci a také za to, co ještě uděláte a za také za ochotu spolupracovat s výborem Libe i se zbytkem výboru. A ještě náš zpravodaj Jakolíno. Mám pouze 30 já abych v podstatě chtěl reagovat na to, co řekl pan Busutil. Bylo by dobré mít více zdrojů, samozřejmě. Jedno procento rozpočtu, které je přiděleno na oblast hm, bezpečnosti, která patří do naší působnosti, bylo by samozřejmě ale potřeba ještě lépe zkontrolovat, jak se v minulosti ty zdroje eh, utrácely a tak, aby v roce 2013 a v budoucnosti se prostředky co nejlépe a nejsprávněji eh, využívaly. Tím jsem skončil. Dobře, děkuji, to je vše. Zítra začínám ne v 9 hodin ráno. Děkuji. No, excuse me, excuse me. Yes, there's, there is a final announcement. Ano, ještě poslední oznámení, poslední oznámení a totiž návrh rozpočtu na rok 2013 bude předložen, jak už jsem říkal, komisí v Dubnu 25 a zpravodaj předloží návrh stanoviska k těm prioritám pro trialog na zasedání výboru Libe 8. května, takže se uvidíme zítra v 9 hodin ráno.